Ladies and gentlemen, shall we get... Dámy a pánové, začneme z naší schůzí. Máme již 15-minutové spoždění a máme 32 bodů na našem programu. Takže se do toho dáme přijetí pořadu jednání. Má někdo nějaké námitky? Ano, pane předsedo. Pokud padne rozhodnutí na schůzi koordinátorů o Pakistánu, tak bude to sděleno dnes odpoledne na programu. Já nevím, proč by tomu tak nemělo být. Bernd Lange. Děkuji, pane předsedo v závislosti na rozhodnutí koordinátorů, ale já doufám, že bude toto rozhodnutí pozitivní, pak žádám, abychom také hlasovali, zařadili na program hlasování o Kolumbii. My jsme se s politickými frakcemi domluvili na tom, že vedle jednání o dohodě s Kolumbií a s Peru také předložíme ústní otázku komisi. Eh, adoption, approval of the minutes. Dále máme na programu schválení zápisu z poslední schůze z března. Jako obvykle zápis bude považován za schválený, pokud nebudou předneseny nějaké námitky do konce tohoto jednání. Jako obvykle toto zasedání bude přenášeno po internetu s výjimkou částí, které jsou s vyloučením veřejnosti. A dále Příslušný eh, seznam byl také rozdán, takže ti, kteří potřebují nějaké dokumenty, si to mohou vyžádat. Bod 4. Současný stav probíhajících trojstranných jednání. Projednávají se s radou dvě e, záležitosti. Jsou to bilaterální dohody o investicích. Tam je situace následující. Eh, dohodli jsme se s radou, že požádáme komisi, aby se snažila zprostředkovat dohodu a komise předložila neoficiální dokument se svým návrhem a teď eh, my a rada se musíme rozhodnout, zda budeme souhlasit s návrhy, eh, které komise předložila. Musíme tedy zaujmout stanovisko k tomuto dokumentu komise. Já tomu rozumím tak, že jsme blízko dohodě, ale ještě jsme k ní nedospěli. Jsou tam eh, zhruba dvě věci, které je třeba pečlivě probrat. Ale v, během příštího jednoho či dvou týdnů bychom mohli vědět, zda k té dohodě dospějeme nebo ne. Pak je tady nařízení o GSP, eh, tam také začal, začalo trojstrané jednání. Jak víte, mělo se to už hlasovat na plenárce, zároveň se tedy začalo jednat a náš zpravodaj Christopher Fielner nás o tom poinformuje. Christopher, děkuji, pane předsedo. Myslím, že jsme urazili dlouhou cestu této záležitosti. Ještě před zahájením jednání bylo jasné, že Rada eh, celkem souhlasí s tím kompromisem, který jsme připravili eh, v parlamentu, takže ty naše pozice nebyly tak vzdálené. Včera proběhl trialog a tam jsme si vyjasnili všechny technické záležitosti a otázky, které nejsou tak politicky citlivé. A teď eh, vlastně jsme u těch eh, problematičtějších bodů, kdy už nás čekají jen ty skutečně citlivé otázky. Já jenom připomenu kolegům, že to, je zhruba, že to jsou zhruba čtyři oblasti, to jsou ty ochranné doložky, trvání, produkty a některé principiální věci týkající se komitologie. Uh, Jménem parlamentu jsme předložili radě nabídku a teď čekáme na jejich eh, reakci, protože pro parlament jsou to velice důležité body. Nicméně atmosféra jednání je velmi dobrá a myslím, že obě instituce se jakoby snaží táhnout za jeden pro vás stejným směrem, eh, ale ten pro vás není úplně stejně dlouhý, takže doufám, že Eh, dospějeme k nějaké konečné dohodě co nejdříve, třeba už na příštím jednání trialogu a před tedy květnovou plenárkou, kdy máme o tom hlasovat. Doufejme tedy, že se dospěje eh, k dohodě ještě zastávajícího předsednictví a že to budeme moci schválit na květnovém eh, plenárním zasedání. Děkuji. Já ještě bych chtěl dodat, že u těchto dvou témat ten vyjednávací tým parlamentu postupoval velice jednotně a to je určitě velmi pozitivní pro možnost parlamentu eh, vlastně posílit svou vyjednávací pozici ve vztahu k radě. Nyní přejdeme k bodu 5, činnost monitorovací skupiny. Jenom stručné oznámení. Eh, o těch jednotlivých eh, skupinách s výjimkou těch případů, kde nedošlo k žádnému rozvoji. Nejprve tedy Rusko. Roberte, jste nějaké novinky? Promiňte, pane předsedo. Situace je taková, že se snažíme dosáhnout jednání eh, s ruským velvyslancem a obávám se, že to asi bude dosti složité. Jenom dosáhnout toho, abychom našli nějaké datum, kdy eh, mezi nás přijde, to je dosti problematické, takže čekáme na to první jednání a dál jsme se zatím nedostali. Ještě doplníme informaci z posledního jednání připravujeme třetí jednání s komisí, pokud jde o situaci eh, té možné smlouvy o investicích. Taková je tedy situace po prvních dvou diskusích, kdy ta první byla teda na komisi ohledně obecné situace, druhá byla s velvyslancem a teď se zaměřujeme na tu smlouvu o investicích. Eh, States, I am the standing rapporteur. Děkuji. Takže dnes eh, stále zpravodaj čeká důležitá schůzka s paní Pieru, která je eh, evropskou zástupkyní e v EUSTR. Jedním z témat bude samozřejmě vývoj, pokud je o rozšiřování a prohlubování hospodářských obchodních vztahů mezi EU a USA. Eh, pan Maten Kazák, prosím. Ano, pane předsedo, pokud je o monitorovací skupinu k dohodě o volném obchodě mezi EU a Japonskem proběhly již tři zasedání monitorovací skupiny. Sešli jsme se po se zástupce komise eh, Rady a Business Europe byli jsme do Japonska, dokonce byla i schůzka, e, stručná schůzka s dánským velvyslancem, vzhledem k dánskému předsednictví. A stav e, diskusí, pokud je o ten tzv. scoping exercise, e, tady to tady pokračuje. V květnu proběhne, myslím, třetí zasedání této skupiny eh, pro toto exercise eh, s tím, že se pokusíme odbourat překážky, které ještě přetrvávají, pokud je o definici toho skoupení exercise. Doufáme, že do konce května se dobereme vzájemně přijatelného kompromisu, tak abychom mohli, tak aby komise mohla navrhnout radě rámec pro začátek jednávání, aby, aby vznikl mandát. V každém případě se tomu věnujeme. Zítra tady proběhne diskuse s japonským velvyslancem a myslím, že také mu budeme moci jasně sdělit naše očekávání a učinit vše potřebné pro to, abychom, abychom se dobrali uspokojivého výsledku. Děkuji. Děkuji. Budeme se tedy moci vyslechnout komisi a japonského velvyslance eh, také na této schůzi. John Casos, jste žádal o slovo? Ano, k Mercosuru, pane předsedo. Proběhla dvě zasedání, jedno včera. Šlo o velmi složitá citlivá jednání, nebo jde o složitá citlivá jednání, která sice pokračují, ale je to samozřejmě velmi, velmi obtížné téma zemědělství, ale jsou zde také problémy související s vnitřním trhem Mercosuru, eh, jehož země, tedy země tohoto uskupení, se výrazně liší. Zatím jsme nedospěli do bodu, kde by došlo k výměně nabídek. Mercosur zatím není schopen nabídnout nám svoji škálu nabídek, ale postupujeme jako předu, o pravidla původu, o řešení sporu a také v zemědělské oblasti jsme se zabývali tématy, jako jsou fitosanitární normy, u nich bychom si přáli homogenitu v rámci celého Mercosuru. Je zde také ta politická záležitost, kterou Mercosur musí řešit. Je to věc, která vyvstala minulý týden, kdy jsme projednávali EPSOL. Je třeba řešit vztah mezi Argentinou a zbytkem světa, zejména Evropskou unii. V souvislosti se situací společností, jako EPSOL je zde brazilské předsednictví, které je odhodláno, rozhodně odhodláno eh, pod, eh, pokračovat eh, pokračovat v jednáních také s podporou Paraguaje. Proto doufám, že se nám podaří zlepšit vztahy s Argentinou. Samozřejmě je to problém pro nás, ale zároveň je to problém i pro naše partnery, kteří musí v rámci Mercosuru přijímat rozhodnutí, jak lépe koexistovat. Takže bylo to zajímavé jednání. Je to jedna, myslím, z nejdůležitějších dohod, které bude Evropská unie uzavírat. Nicméně, jak jsem již uvedla, na cestě stojí jak technické, tak politické překážky, když jsem uváděl zemědělství, ale jsou to také další technické problémy, které třeba dořešit, například reciprocitu. V tuto chvíli tedy se nedaří dost dobře postupovat dále. Budeme pokračovat během prvního červnového týdne. Jak jsem řekl, brazilské předsednictví, které nastoupilo, snad vnese lepší dynamiku do jednání. Takže poprosím ještě stručně ostatní kolegy, zda mají nějaké, eh, nějaké novinky pro vás monitorovacích skupin. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, právě jsem dorazil. Rád bych vám podal zprávu o tom, že těsně před Velikonocemi zasedla monitorovací skupina. Bylo to vynikající zasedání. Kromě účasti eh, kolegy, jinak tam byly hlavní eh, vyjednávače pan Petrušone a pan Fernel za obě strany. Trvalo to 45 minut. Byl jsem jediný, kdo kladl dotazy. Tlačil jsem na ně tedy. A myslím, že jedna z mých eh, poznámek tam schrne průběh celého zasedání. Eh, Zemana pan Vrhal, eh, Vrhol, eh, hlavní vědavač Kanady, přednesl úvodní prezentace, cirka desetiminutovou, a po několika dotazech jsem toho nevěděl o mnoho více než, před, než na začátku. Ale dobré bylo to, že v každém ohledu, i když víme, že teď už to jde až na úroveň těch expertních skupin a odevšad eh, máme zprávy o pokroku. Všude to postupuje jako předu a nyní je zde naděje, že do začátku léta nebo možná do konce léta to bude dokončeno, takže to není příliš velký zkus oproti původnímu harmonogramu. Je, je to určitý zkus, ale stále rozumný. Takže celkově eh, vás mám informovat takto a rád bych ještě oznámil, že ano, vlastně již za pár dní pojedu do Kanady. Sleduji kanadská média, situaci v Quebecu. Vím, že opozice protestovala, ale, ale když se do toho ponoříte hlouběji, zjistíte, že jsou všichni pro. Dokonce i eh, provincie Quebec je rozhodně pro dohodu SITA. Ale jako já a jako každý jiný, tato opozice vyjádřuje vyjadřuje své znepokojení ohledně utajenosti celé věci, ale tomu já říkám je eh, comprehensive, je komplexní, buď dosáhnete všeho nebo ničeho. Tímto způsobem se rozhodli přistupovat k vyjednávání. My tedy to budeme sledovat, eh, budeme sledovat ve škole neoficiální zprávy. Eh, zatím tady vás, vás mohu informovat, že já osobně jsem spokojen Eh, můj pocit tedy je dobrý, po té, co jsem viděl toto jednání s oběma hlavními vyjednavači a vývoj je dobrý, doufám, že se to podaří dokončit, dokončit včas. Děkuji mnohokrát. Nyní Ekvádor a Bolivie. Helmut Scholl, poprosím velmi stručně, pokud je něco nového z monitorovací skupiny. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, nejprve poprosil, abyste souhlasil, že eh, združíme Bolivii a Ekvador do jedné monitorovací skupiny. Myslím, že by to bylo efektivnější. Pokud by s tím tedy kolegové souhlasili, možná na schůze koordinátorů bychom to mohli stručně projednat. Takže nyní k Ekvádoru. Po ustavující schůze v polovině května proběhne další schůze, kde vyslechneme komisi ohledně toho takzvaného scoping exercise, které má proběhnout eh, tento a příští týden. Jde o možnost znovu zahájit vyjednávání ve věcné rovině mezi EU a Ekvádorem. Poté tady budeme mít eh, jasnější, přesnější obrázek o pozici obou stran. Já jsem měl eh, to štěstí, že jsem vyjel s delegací do Ekvádoru minulý týden a mohl jsem se seznámit s aktuálním stavem věci. Poté vám tedy poskytnu na další schůze našeho výboru informace o tom scoping exercise. Děkuji. Monitorovací skupiny, pro něž tu nemáme stále zpravodaje, mám pro vás vše poznámky. Z DG Trade proběhlo, eh, proběhlo, proběhlo jednání ohledně vydávání z Indií po summitu EU-Indie, pokud o Střední Ameriku, proběhlo jednání se zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry. Bylo mi řečeno, ale nemohu potvrdit, naprosto jednoznačně, že Rada se rozhodla oddělit kapitolu obchodu, vyjednávání kapitolu obchodu této dohody a podepsat ji, dát to do eh, posledek si předběžně, což znamená, že skutečně budeme, což vlastně znamená, že budeme mít obchodní dohodu mezi EU a Střední Amerikou. Dále Ukrajina proběhlo eh, jednání s zástupci komise a konečně Singapur proběhlo eh, jednání s hlavními vyjednavači komisí. Podívejme se na body 6 a 7. Společná rozprava o Střední Americe. Nejprve Obchodní pilíř dohody o přidružení mezi EU a členskými státy na straně jedné a Střední Amerikou na straně druhé. Naším zpravodajem je Pablo Salba, který byl nahrazen Marie Korejou. Jde o druhou výměnu názorů. Jak víte, příslušným výborem je AFET, jak rozhodla konference předsedů proti naší vůli, proti našim právům. A druhá věc je, byla dvoustranná ochranná doložka u této dohody, kde je naším zpravodajem Jörg Leichtfried. My jsme příslušným výborem v této věci a jde již o projednání pozměňovacích návrhů ke zprávě pana Leichtfrieda. Takže začněme nejprve prvním bodem této společné rozpravy. Dáme slovo Marie Korej, prosím, máte slovo. Já, Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, hovořím jménem kolegy Pavla Salby, který se nemohl dostavit na tento výbor pro mezinárodní obchod, aby zde ty následující body přednesl. Dohoda o předružení mezi Střední Amerikou a Evropskou unii, to je první bod, a druhý bod, to je dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány dohody o přidružení mezi EU a Kolumbií a Peru. Nejprve bych chtěla zdůraznit, že tento výbor musí zůstat aktivní v procesu uzavírání této dohody se Střední Amerikou. Je to velice důležitá dohoda pro Střední Ameriku i pro Evropskou unii. Na jedné straně tady je politická váha této dohody, protože se jedná o první dohodu o předružení mezi dvěma regiony od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, takže to je významný precedens pro spolupráci s dalšími regiony. Jedná se o dohodu, která má podpořit politickou integraci Střední Ameriky. Je to vynikající signál, že součástí bude i Panama. Posílí se tak vazby s Unií i s dalšími členy pokud jde o sociální integraci, to je samozřejmě důležitý pilíř, stejně jako udržitelný rozvoj Eh, lidská práva a podobně. To všechno ukazuje, že Evropská unie je plně odhodlána zajistit dodržování těchto otázek. Obchodní integrace, eh, tato dohoda v tomto smyslu bude určitě výhodná pro oba regiony, protože podpoří investice a zajistí právní jistotu, eh, která tolik chybí v obchodních výměnách s některými zeměmi a která je tak potřebná pro stabilitu, růst a rozvoj daného regionu. V tomto případě dvou regionů, které jsou propojeny i historickými vazbami, Určitě chceme posílit vzájemnou výměnu zboží a služeb, protože to zlepší kvalitu života, zajistí udržitelný růst a zaměstnanost. Eh, také bych chtěla zdůraznit některé aspekty eh, dohody, které budou eh, precedencem pro další jednání a které podpoří významné obchodní toky investic. Tady určitě je třeba zmínit ustanovení týkající se o právu vlastnickém a zeměpisném označení, kde se uvádí, že vše musí odpovídat pravidlům VTO. Pak Tady jsou i otázky eh, hygienické a ochrany rostlin, otázka veřejných zakázek, která je také důležitá pro rozvoj eh, daného regionu, jeho růst a soudržnost. Pokud tedy o ochranou doložku a mechanismus stabilizace pro banány, už bylo řečeno dříve, že pozměňovací návrhy eh, mají přispět ke zlepšení nařízení a také přizpůsobení k nařízení o Mercosuru. Předseda žádá řečnici, aby hovořila pomaleji. Jak říkám, pokud jde o ochranou doložku a mechanismus stabilizace pro banány, tak v těch pozměňovacích návrzích jsou takové změny, které jsme považovali za potřebné tak, aby se oba, obě nařízení přiblížila k nařízení, které platí pro Jižní Koreu. Vzhledem k tomu, že se má jednat o precedens v evropských právních předpisech, myslíme si, že je třeba, aby e, skutečně jsme se drželi těchto základních parametrů, protože to bude e, usnadnění i pro kontrolní práci komise. Dále ten text odráží, že pro Evropský parlament je důležité uvažovat o dopadech, které bude mít dohoda v Evropské unii. Víme, že nařízení není to ideální místo pro zohlednění všech našich obav a chtěli bychom, aby k tomu tedy komise přihlédla. Konečně a tady zastoupení komise. Chtěla bych se zeptat, jaký má komise dojem z dalšího rozvoje procesu nad rámec toho harmonogramu, který už je naplánován. Děkuji. Thank you. The other rapport, the reporter for the other... Děkuji a dalším zpravodajem je Jörg Freithirt, ale nahradí ho pan Lange. Děkuji, děkuji pane předsedo Jörg Leitfried. Bohužel se dnes nemůže zúčastnit, protože má důležitou schůzku v Rakousku a proto mě požádal, abych nejdůležitější body změn o, v oblasti ochranných doložek přednesl. Bylo předloženo dalších 16 pozměňovacích návrhů, které jdou v duchu zpravodaje bylo předloženo několik dalších pozměňovacích návrhů, kde musíme přeskoumat, zdali se náhodou nepřekračují pravomoce Evropské unie a tak určitě určité oblasti pracovní činnosti Rady, Komise a parlamentu mohou být zachovány. A jde o to, abychom vyjednali ochranou doložku, která bude konzistentní také se stabilizačním mechanismem. Spravodaj předložil pozměňovací návrhy ve vztahu k lidským právům a také k trvalé udržitelnosti a tyto pozměňovací návrhy je třeba zachovat a je třeba je zachovat samozřejmě s výhradou právního přeskumu. Za to se bude zpravodaj zasazovat prověřování pozměňovacích návrhů prostřednictvím právní služby a dalších právních expertů bude brzy ukončeno a tím pádem budou jednotlivé otázky také dostatečně vyřešeny a potom Jirk eh, v Lightstreet bude předkládat kompromisní znění tak, abychom společně dospěli k formulaci záměrů jednotlivých kolegů. Jörg Leifried vám srdečně děkuje za dobrou spolupráci a vychází z toho, že na konci dospějeme k dobrému výsledku. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, tak nyní zahajuji diskusi k obou dvěma tématům a to nejdříve o obchodní dohodě a také o úpravách do ochranných doložek na druhém místě. Takže první bude hovořit paní Markin z ECR. Děkuji, pane předsedo dohoda o přidružení je dobrou dohodou pro obě dvě strany, neboť také my zde máme stávající obchodní vztahy, které jsou dobré a pak můžeme na to navázat politickým dialogem, který může být upevněn. A Evropská unie a Latinská Amerika zajisté se budou zabývat i dalšími tématy, jako je například obchodem s drogami a tak dále. EU bude mm, profitovat z, tohoto duch, z této dohody a tak bude mít také přístup k dalšímu velkému trhu, který obsahuje 500 milionů obyvatel. Také tato dohoda bude mít velké dopady na růst a také na snížení chudoby a právě proto tuto dohodu o přidružení podporujeme. Návrh zprávy o provádění ochranné doložky a o stabilizační mechanismu v oblasti banánů můžeme také podpořit, protože tím pádem také se eh, bychom chtěli také dále tento stabilizační mechanismus udržet pouze do roku 2020. Nechceme ho přetáhnout přes rok 2020, protože bychom mohli také zhoršit celou situaci. Potom tady máme také otázku zhoršení situace, protože jsou tady určité prvky, které nelze úplně dodržet a je třeba, že i minimální negativní dopady by mohly vést k protekcionalistickým opatřením. Já celkově mohu říci, že tuto dohodu podporuji, že tato dohoda bude dobrá jak pro EU a také pro latinskoamerické země. Já pouze nejsem si jistá, jaký dopad bude mít e, tato dohoda na periferní oblasti EU. A nyní SAD. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla hovořit o té ochranné doložce, protože jsme předložili pozměňovací návrh právě kvůli těm protekcionistickým kritériům, o kterých hovořila poslední řečnice, protože to velice postihuje odlehlé regiony. Ta ochranná doložka, o níž hovoříme v pozměňovacím návrhu, má stabilizovat automatický mechanismus, a toho, že budou vždy probíhat konzultace, protože ty nejodlehlejší regiony žijí téměř výhradně z této výroby. Myslím si, že tato ochrana doložka, která byla schválena už na ochranu našich výrobků, musí především umožnit určité pozastavení používání systému a zahájit konzultace. Ty nejodlehlejší regiony jsou velice poškozené Eh, když se vlastně pouštíme do diskuse a nedojde k dostatečné ochraně a k ochranným opatřením. V článku 12 odstavce 4 ochranné doložky eh, bychom tedy chtěli provést změnu tak, aby byla eh, konzistentnější s používáním doložky, tak jak to tento parlament schválil pro zprávu o Koreji. Děkuji. No. Other requests for the floor, let's... Kdo si přeje další slovo? Nikdo další, takže si vyslechneme komisi. A jako první bude hovořit Gaspar Frantini. Prosím, kde jste? Většina otázek byla namířena na ochranou doložku, tak bych chtěl předat slovo kolegovi, který se touto otázkou zabývá. Děkuji, pane předsedo. Já jsem Wolfgang Müller, jsem vedoucím odboru v DigiTrade a my si rozdělíme tuto prezentaci s kolegou. John poslouze bude hovořit o stabilizačním mechanismu a o banánech a já se budu zabývat jinými otázkami v tomto ohledu. Takže na začátek. Pan Langen hovořil o tom, co je důležité v souvislosti s ochrannými doložkami. Takže ochranná doložka je v souladu s VTO a já bych chtěl také zdůraznit, že veškeré pozměňovací návrhy, které byly eh, předloženy, jsou také v souladu s naší prací a činností. Eh, ale někdy jde opravdu o maličkosti, které jsou důležité a proto bych chtě, chtěl zaměřit právě na ně. Eh, pozměňovací návrhy, které máme před sebou ve vztahu ke Střední Americe, se sestávají ze tří částí. První část, první skupina, tady vidíme, že eh, se tady eh, je břemeno pro Evropskou komisi a pro evropské podniky. A v druhé skupině eh, to vypadá, že je třeba další práce k dosažení cíle a třetí skupina tady vidíme nadále problém s kompatibilitou s FTA a také na poslední skupinu se zaměří kolega a já budu hovořit o těch prvních skupinách. První bod, kde tady vidíme, že je břemeno pro Evropskou komisi a evropské podniky. Pozměňovací návrhy také navrhují dodatečné zprávy, které má komise předložit parlamentu. My uznáváme samozřejmě, že zprávy jsou důležitými nástroji pro parlamenty, tak aby mohl monitorovat provádění eh, eh, dohod o volném obchodě. A potom tady toto klade také velké nároky na administrativu, protože v současné době nemáme dostatek prostředků a právě proto budeme muset jít zlatou střední cestou. A kde já vidím velké požadovky na vykaznictví, to jsou pozňovací návrhy 33 a 41. Já tady budu hovořit pouze o 33, kde komise by měla podávat zprávy o dopadech na malé podniky, na zaměstnanost a také na výrobní sektor ve vztahu k družstvům a k malým výrobcům. Takovéto výrobce, eh, takovéto informace komise nemá, například ve vztahu k dovozové statistice. Tak, aby komise takovouto zprávu mohla zpracovat, tak by se musela obrátit na evropské podniky, získat tyto informace a také by tyto informace musela prověřit a ověřit. Takže nevíme, zdali opravdu takovéto břemeno má komise a, a hospodářské e, subjekty nést. A potom druhá skupina, tady vidíme že eventuálně, že je třeba ještě další práce na dosažení cíle. A tady jsou to pozměňovací návrhy 32, 36 a 40. 36, pozměňovací návrh 36 uvedu jako příklad. 36 má tak také eh, pojednat o zhoršení situace na periferních oblastích. Ano, toto je dobré, protože se zvyšuje transparentnost. Eh, zásadní zhoršení je potom podmínkou pro zavedení ochranné doložky. A také se tady hovoří o závažných dopadech a to e, také by posléze vedlo k zavedení opatření pro všechny, pro celou EU. A tato závažná porušení jsou v podstatě ještě horší formulací než závažné zhoršení. Jestliže hovoříme o těchto dvou termínech, pak si střelíme vlastní branku, protože bude to ještě složitější e, vydávat opatření pro e, periferní oblasti. A to znamená, že tady o tom bychom měli dále přemýšlet. A potom také hovořím o pozměňovacích návrzích 38 a 39, kdy parlament může zahájit vyšetřování, šetření a já bych se tady překlonil k řešení, které, kterému jsme dospěli s Koreou. A pokud se týče třetí části, což jsou banány, bych chtěla, chtěl předat slovo Johnovi. Děkuji, pane předsedo. Záměr parlamentu zajisté není předkládat pozměňovací návrhy, které by byly v protikladu se závazky vyplývajícími z FTA existuje celá řada pozměňovacích návrhů, které by nebyly kompatibilní s obsahem dohody o volném obchodě. Za prvé, jsou to ony pozměňovací návrhy, které navrhují rozšíření až za rok, za horizont 2020, mechaniz, stabilizační mechanismus v oblasti banánu. To jsou pozměňovací návrhy 34, 35, 36. Tento mechanismus má být dočasným mechanismem na do, po dobu trvání snížení tarifů a nemá to být trvalý eh, instrument. Myslím si, že naši partneři by vůbec také nesouhlasili s trvalým charakterem tohoto mechanismu. Až tento mechanismus vyprší v roce 2020, pak se opět můžeme vrátit k obecnému mechanismu ochranné doložky. A druhý eh, pozměňovací návrh, který by byl v rozporu se závazky z FTA, to jsou pozměňovací návrhy, které navrhují automaticky aplikovat eh, doložku o banánech v momentě, když se dosáhnou určité objemy. To jsou pozňovací návrhy 42 a 44. Tento návrh by vedl k zásadním právním problémům. Za prvé, naši partneři ve Střední Americe ne souhlasí s tím, že stabilizační mechanismus by měl aplikován automaticky, až, bude dos, až budou dosaženy příslušné objemy a to také nebylo s partnery vyjednáno. Pak tady máme také rozměr VTO, tak, aby stabilizační mechanismus byl mechanický, pak by z toho byly tarifní kvóty a v rámci VTO tak e, dohoda o banánech vede k tomu, že EU nemůže ukládat žádné kvóty v oblasti obchodu s banány. Pane předsedo, my uznáváme plně, že banány jsou citlivou záležitostí pro které, které členské země. A je to právě proto, protože se jedná o citlivou záležitost a právě proto e, není tímto způsobem obchod plně liberalizován, budou nadále existovat tarify. Za druhé, my jsme vyjednali specifický mechanismus pouze pro banány a za třetí, tak jak o tom hovořil Wolfgang, tak tady máme ustanovení v FTA, které jsou přesně ušité na míru eh, na periferním oblastím v EU a my se domníváme, že veškeré citlivé záležitosti byly těmito ustanoveními ošetřeny. Děkuji vám, pane předsedo. Thank you. Děkuji mnohokrát. A nyní vrátím slovo zpravodajům, respektive jejich zástupcům. Maria Korea. Děkuji, pane předsedo. Ano, velmi stručně eh, chtěla bych tedy všem poděkovat za příspěvky k této otázce. Děkuji také za odpověď komisi a chci všem připomenout, že tato dohoda je velice relevantní pro Střední Ameriku. Děkuji. Bernd Lange. Ja, danke. Děkuji. Já již jsem naznačil, že máme otázky, které budeme muset prověřit z právního hlediska, ale tam, kde se domníváme, že jsou z právního hlediska správné, tak na nich budeme trvat. Zatím jsme tedy ve fázi projednávání. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Pokud jde o harmonogram, rozhodnutí eh, k oběma tématům musíme přejmout. Jedná se o nařízení a o stanovisko k dohodě. Pokud jde o datum, tak bych vás chtěl informovat, že konference předsedů rozhodla, že souhlasné rozhodnutí k celé dohodě o přidružení, včetně obchodní dohody, eh, přejme AFET. Takže nás zase zbavuje pravomoci rozhodnout o obchodní dohodě což je podle mého názoru zcela eh, právně nepodložené. Nicméně konference předsedů takto rozhodla, že AFET by měla připravi, měl připravit zprávu z vlastního podnětu před tím rozhodovacím postupem s tím, že my budeme přidružený výbor podle článku 50, to znamená v rámci posílené spolupráce s AFETem. Zatím ještě nemám zprávy o rozhodnutí AFETu ohledně toho, kdy se eh, rozhodnou přijmout toto rozhodnutí, pokud tedy eh, naplní to rozhodnutí konference předsedů. Takže musíme vyčkat na jejich rozhodnutí v tomto případě. A eh, my budeme tak pak působit jako předružený výbor. Takže harmonogram je třeba ještě stanovit, zatím nevím, jak to dopadne. Item 8. Bod 8. Provádění dvoustrané ochranné doložky. E, obchodní dohody mezi Evropskou unii a Kolumbií a Peru to je samostatná obchodní dohoda, není to dohoda o přidružení. Doufejme, že AFED tedy nespochybní naši pravomoc pro toto problematiku. Alespoň zatím jsme tedy příslušným výborem pro eh, dohodu i pro ochranou doložku. Začneme tou ochranou doložkou. Mario David. Pane předsedo, když dovolíte a když dovolí Bernd Lange, já za 20 minut se musím zúčastnit delegace pro Mašrek. Chtěl bych tedy poprosit, zda bychom mohli to pořadí přehodit a pokud by se tady kolegové nezlobili, že bych pak odešel. Dobrá, takže přehodíme body 8 a 9 a přejdeme tedy nejprve k doho- bodu 9, to je samotná obchodní dohoda mezi EU na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé. Naším zpravodajem je Mario David z EPP. E, my jsme příslušným výborem, je to druhá výměna názorů. Na radě ministrů ještě není politické podpora této dohody, ale čekáme na rozhodnutí, protože parlament, až se tedy na parlament obrátí, to bude asi v květnu, ale my můžeme postupovat dále a vést eh, už druhou výměnu názoru. Máte slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát Berndovi. Nejprve Chci říci, že jsme se rozhodli přivítat eh, návrh skupiny SAD, že bychom se tedy obrátili na komisi. Považujeme tento návrh za důležitý a zítra budeme tedy schvalovat ústní pozměňovací otázku týkající se této problematiky na tomto výboru. Myslím, že by to potom mohlo být projednáno na druhé květnové plenárce ve Štrasburgu. Poté by také měl být návrh usnesení, který by završil rozpravu a který by ještě před odsouhlasením této dohody v září eh, vystihl naše stanovisko k obchodním i neobchodním aspektům dohody. První návrh usnesení bude brzy rozeslán zřejmě na začátku příštího týdne a potom můžeme stanovit lůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů, pane předsedo. E, bylo mi řečeno, že ty pozměňovací návrhy musí být včas předloženy, tak aby se e, stihlo je e, přeložit, to znamená do 8. května v poledne. Pak bude usnesení INTA na zasedání v květnu to je tedy nový harmonogram, pane předsedo, s tím, že bude možnost přijmout text přes, před konečným hlasováním o usnesení v červnu ve Štrasburku. Opravdu se hodně snažíme. Myslím, že toho jste se všichni vědomi. Snažíme se skutečně všechny uh, a teď si eh, myslím opravdu na všechny. Dívám se na Davida Martina, eh, příspěvky eh, skupin Davide, dívala jsi se na mě, tak abychom měli skutečně mm, komplexní pohled Evropského parlamentu na tuto otázku vztahu s třetími zeměmi. Měli bychom se na ně dívat opravdu jako na partnery, nikoli jen jako na pozorovatele či někoho, kdo přijímající naše názory Myslím, že to jsou země, které se dobrovolně rozhodly být našimi partnery a takto bychom s nimi měli zacházet. Někdy ovšem slyším příspěvky, které eh, se zdá, že eh, ti vystupující mají pocit, že vědí o partnerských zemích více než jejich vlastní obyvatele. Dále někteří kolegové chtějí prosazovat pravidla pro třetí státy, která, eh, která neprosazujeme ani sami pro sebe a to je, myslím, směšné. Vypadáme pak směšně. Podívejme se, co je, jak je to třeba s dohodou MOP číslo 169, kdy drtivá většina našich členských států to ještě neratifikovali, zatímco Kolumbie i Peru to už ratifikovali. Dále uh, umlu, dále umluva MOP C185. Tam ještě tři členské státy neratifikovaly tuto Eh, dohodu, která se týká kolektivního vyjednávání a pracovních práv. Takže to mě trochu připomíná staré časy před berlínskou zdí a myslím, že my asi chceme vystupovat pozitivně a také úctyhodně vůči našim partnerským zemím. Chceme ukázat, že jednáme v dobré vůli a v dobré víře. Nyní tedy pár slov k neobchodním aspektům a pár slov k usnesení. Připomínám kolegům, že ta obchodní dohoda, která existuje mezi Kolumbií a USA a vstoupí v platnost od 15 května, tak ta už tady existuje. Eh, Kolumbie i Peru v posledních letech se skutečně velice snažili zlepšit eh, podmínky života svých občanů, včetně lidských práv, pracovních práv a udržitelného rozvoje. Bohužel přes eh, veškeré toto úsilí a ve snaze dosáhnout nejvyšších standardů, Eh, tak jak to, eh, o tom hovoří třeba i občanská společnost, vláda a opoziční strany, stále ještě zbývá dost práce jak v Kolumbii, tak v Peru, především pokud jde o účinné provádění nového právního rámce který se snaží řešit staré problémy týkající se dlouhodobých problémů chudoby, násilí, korupce, občanské války, Eh, to už to v Kolumbii trvalo více než 50 let, ale to je problematika ozbrojených skupin, eh, obchodu s drogami, beztrestnosti, eh, vyvlastňování půdy a podobně. Dále je skutečností, že jak Kolumbia, Kolumbie, tak Peru prošly významnou změnou, pokud jde o situace lidských práv. V posledních letech to platí zvláště pro Kolumbii. A poté, co se novým prezidentem stal Manuel dos Santos, a chtěl bych citovat Amnesty International, eh, která na 19. zasedání eh, Rady pro lidská práva OSN v Ženevě minulý měsíc uvedla, že eh, vláda prezidenta Santose eh, se snaží skutečně angažovat v oblasti lidských práv a beztrestnosti eh, Vztahy vlády s organizacemi hájícími lidská práva byly vždy konstruktivní, zejména ve srovnání eh, s nepřátelským postojem předchozích vlád. Vláda také zavádí politiky, které mají eh, jít ve prospěch hodně, i když ne všech obětí ozbrojených konfliktů. Eh, především to jsou oběti Eh, kterým mají, má být vracena půda. To by mohl být významný eh, krok eh, v nápravě situace, kdy vlastníkům byly odcizeny stovky milionů akrů půdy. Dále, i když došlo k mm, úmrtí některých odborářů a stále se to ještě někdy opakuje, především v Kolumbii, tak za poslední dva roky došlo k podstatnému poklesu vražd odborářů, kterých od, na počátku 90. Eh, let bylo až 250 ročně, zatímco tak teď to klesá zhruba na 50 ročně, alespoň podle eh, organizace Human Rights Watch. Eh, samozřejmě je to pořád příliš mnoho, ale eh, dochází k opravdu k poklesu. A k tomu došlo proto, že kolumbijská vláda zavedla několik významných opatření pro boj s beztrestností a pro boj s vraždami eh, odborářů a obhájců lidských práv, což se například projevuje v mm, navýšení počtu vyšetřovatelů státního zastupitelství, protože Například právě pro ty vraždy odborářů v roce 2010 bylo 100 vyšetřovatelů, v roce 2011 už jich je 243. Také se bojuje tedy s beztrestností. Podle MOP v letech 2010 až 2011 došlo k 88 eh, eh, rozsudkům. Přes 400 občanů bylo v této souvislosti odsouzeno a 355 bylo zatčeno. Další důležité opatření je program zvláštní ochrany který v současnosti poskytuje státní ochranu více než 11 tisícům občanů. Z nichž 24 jsou odboráři, 11 jsou místní zastupitelé, obhájci lidských práv představují 18 a novináři 4 Tento program měl původně rozpočet 10,5 milionů euro v roce 2010 a teď to je více než 120 milionů euro v roce 2011. A připomínám, že ty nešťastné vraždy eh, odborářů, k nimž došlo v posledních dvou letech, tak E, nikdo u těchto, z těchto zavražděných odborářů nespadal do toho ochranného režimu. Dále bych chtěl zdůraznit, že je třeba zachovat konstruktivní dialog s partnerskými zeměmi ohledně účinného provádění um, lidských práv. Proto vítám mechanismus recipročního dialogu o lidských právech, e, který je byl dobrovolně zaveden v roce 2009 mezi eh, Kolumbií a Evropským parlamentem. Dvakrát eh, ročně vlastně probíhá zasedání a z poslední zprávy eh, se ukazuje, že kolumbijská vláda je otevřená vůči dialogu o lidských právech s EU a i s dalšími mezinárodními partnery a to zcela bezprecedentním způsobem. Dále, pokud jde o ochranu lidských práv, tak ta dohoda obsahuje závazná ustanovení týkající se ochrany lidských práv, kde, jak víte, v článku 1 je uvedeno, dodržování demokratických zásad a základních lidských práv tak, jak je to uvedeno v Univerzální deklaraci lidských práv a v, v souladu se zásadami právního státu, e, jsou součástí mezinárodní politiky e, obou stran. Očekává se, že tyto zásady budou zásadním prvkem dohody. To znamená, že pokud se nepodaří respektovat lidská práva a demokratické zásady, tak by se jednalo o hmotné e, porušení obchodní dohody, což ve veřejném mezinárodním právu může vést k přijetí příslušných opatření, včetně možnosti ukončit nebo částečně nebo úplně pozastavit dohodu. Upřímně řečeno, nevidím nic více závazného než to takovéto ustanovení. Konečně ta obchodní dohoda, myslím, poskytuje potřebné záruky toho, že nové obchodní eh, investice EU eh, budou i z hlediska sociální ochrany, eh, ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje příspěvkem k zlepšení ochrany standardů na obou stranách. Je tam také celá kapitola, která se týká obchodu a udržitelného rozvoje. Přes všech tento vývoj budeme žádat o posílení úlohy občanské společnosti, pokud jde o sledování lidských práv, pracovních práv udržitelného rozvoje, a to v obou partnerských zemích. Také navrhneme v souladu s novými pravomocemi Evropského parlamentu o mezinárodních dohodách, že by se mělo uspořádat veřejné slyšení jak v Evropském parlamentu, eh, tak v jednom eh, z měst eh, z těchto zemí. A na základě tohoto slyšení by měla vzniknout písemná zpráva, která bude předložena výboru Eh, INTA a mm, podvýboru pro lidská práva, kde by se tedy hovořilo o vývoji situace. A na závěr ještě chci říci, že bychom eh, tuto dohodu měli vnímat jako nástroj eh, změny přístupu, protože skutečně v obou partnerských zemích došlo ke změnám, i když někteří tvrdí, že je nevidí. K tomu ratifikačnímu procesu chci říct, že jsme velice zklamáni Eh, postojem Peru k zeměpisným označením a zklamání tedy vnitřními eh, postupy Peru. Eh, komisař de Gucht už uvedl, že pokud bude dohoda podepsána všemi členskými státy, tak komise tam nepřipojí svůj závěrečný podpis, dokud Eh, podstatný počet, eh, podstatné množství zeměpisných eh, označení nebude ratifikován ze, zejména ze strany Peru. Zatím to je jenom 116 z 250 a to je skutečně takové minimum 116-250 pro Evropskou unii a v tomto konkrétním případě Kolumbie to už provedla, ale naši mm, přátelé z Peru, ty se pohybují zatím pouze kolem čísla 50. Co se týče obchodních dohod, obchodních aspektů dohody, tak já jsem nezaznamenal žádný eh, komentář k tomu v dřívějších diskusích. A proto doufám, že ta, toto usnesení si získá vaši podporu a to tež platí i pro uh, návrh, který bude následovat se souhlasu s dohodou. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše komplexní zdůvodnění vašeho pozitivního hodnocení, které navrhujete výboru, pokud je o obchodní dohodu mezi EU a Peru a Kolumbii. Návrh otázky k ústnímu zodpovězení od Maria Davida a Benta Langeho máte ve svých složkách, takže si to můžete projít, než to předložíme parlamentu. Nyní nás čeká Bent Lange. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat zpravodaji za to, že zohlednil naši iniciativu a předložil usnesení společně s ústní otázkou na komisi a to souvisí především s tím, abychom vyjasnili nejasnosti, které nadále existují a abychom eventuálně také jisté slabiny dohody odstranili. A skutečně jsme přesvědčeni o tom, že obchodní dohoda jisté slabiny má. Nadále je jasné, že princip, že obchod není politikou samo o sobě, ale musí přispět k tomu, aby se situace lidí v příslušných zemích zlepšila. A z tohoto hlediska se domnívám, že tady musíme ještě různé věci zvážit a musíme také zvážit, do jaké míry ještě k obchodní dohodě bychom mohli připojit další požadavky, které poslouží občanům v jednotlivých zemích. A právě proto se domnívám, že je nutné ještě jednou přesně zvážit, v jakých oblastech bychom eh, prosadili ještě další dohodu. V Kolumbii došlo k pohybu, to je bez pochyb. A to také hodnotíme vysoce pozitivně. Především tady vidím na to, že byl schválen takzvaný victims law, zákon o obětech a dochází také k implementaci tohoto zákona a došlo k tomu, aby nadále nedocházelo k vyhánění rolníků z půdy a také, aby byla půda navrácena. To jsou tedy první signály o pozitivním vývoji v, Kuby, v Kolumbii. A já se domnívám, že právě tyto aspekty bychom měli naší dohodou posílit. Toto nám musí jít. Podíváme-li se na dohodu, pak já vidím především tři otázky. Bez pochyb dohoda hovoří o tom, že Kolumbie a Peru a na druhé straně EU splňují závazky vyplývající z charty lidských práv. To říká všechno, ale na druhé straně nic, protože tady není přesně upraveno a specifikováno, jaké části prohlášení pod toto spadají. A za druhé, tady také chybí monitorovací mechanismus. Vůbec není jasné, kdo vlastně dodržování obecných ustanovení bude dodržovat. A proto jsem přesvědčen o tom, že bychom měli zahájit monitorovací proces o dodržování těchto podmínek a požadavků. A potom je tady také otázka, co se stane, že jestliže jedna smluvní strana konstatuje, a dá se také říci, že Kolumbie zjistí, že určité úpravy nejsou dodržovány v Evropě. Co se pak stane, pokud k tomuto konstatování dojde? Pak tady existuje jediná možnost eh, pozastavit dohodu a to je možné pouze jednomyslným stanoviskem v radě a je třeba na to nahlížet realisticky. A proto já si nedovedu představit a nemyslím si, že by to byl adekvátní postup. A právě proto bychom měli otázku monitorování, dodržování lidských práv etablovat a měli bychom také etablovat mechanismy, které by vedly k vyřešení sporu. To je první věc, kterou mám na srdci. Za druhé, jsou to články 267 a 277 odstavec 3. Otázka trvalé udržitelnosti. Je to tedy kapitola o udržitelnosti. Takže z hlediska práva, tak tady máme otázky lidských práv, které jsou řešeny v kapitole 1 a dále se potom promítají do dalších odstavců. A jestliže někde máme podrobnější ustanovení potom jsou vyňaty z té obecné kapitoly. To znamená, u těch konkrétních ustanovení musíme postupovat pozorně. V těchto dvou článcích, které jsem vyjmenoval, je formulováno tak, že prosazování implementace této kapitoly je v závislosti na zdrojích, které jsou disponibilních a také vůbec zdroje, které jsou dispozici, jejich množství není zveřejňováno. A to jsou taková zadní vrátka, když se říká, děláme, chceme dělat to a to, ale na druhé straně je nám to líto, že to nemůžeme dělat, protože proto nemáme materiální zdroje. Proto bychom měli přemýšlet o tom, jak budeme, jak se postavíme k implementaci uh, toho, těchto článků, to znamená provádění lidských, dodržování lidských práv a také zabezpečení příslušných zdrojů pro zabezpečování lidských práv. Konkrétně tady myslím například na inspektory práce. Jestliže uh, hodláme dodržovat standardy Mezinárodní organizace práce, tak nestačí pouze tyto normy a standardy podepsat. Pan zpravodaj upozorňuje na to, že také e, ne všechny členské státy EU podepsaly tyto standardy Mezinárodní organizace práce, ale nejedná se pouze o podpis, ale jedná se především o reali, reálné provádění. Například je to otázka také pracovních inspektorů, které vlastně kontrolují jednotlivé podniky. A to souvisí s otázkou disponibility zdrojů a za druhé skutečně zabezpečit realizaci stanovených cílů. A za třetí se to týká také zapojení občanské společnosti. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že to, že chceme zlepšit obchodem životních podmínek lidí, tak toto je zaručeno tím, že toto bude kontrolovat také občanská společnost. A komise tady často upozorňuje také na příklad dohody s Koreou. Tam jsou, byly dohodnuty nezávislé poradní skupiny, které pracují nezávisle na vládě a také jejich složení je nezávislé na vládě. Já se domnívám, že bychom o tom měli ještě jednou přemýšlet, zdali bychom eh, nezavedli podobné mechanismy v souvislosti s obchodní dohodou s Peru a s Kolumbií, že by to byly etablované eh, orgány eh, občanské společnosti, společnosti, které by doprovázely celý implementační proces, které by také mohly dávat eh, rady a také předkládat eh, stížnosti, tak, aby to nebyly pouze vládní organizace a také odbory, které by tento proces realizovaly. Jestliže tyto tři podmínky bychom sepsali do formy e, memoranda porozumění, anebo by to mohlo mít formu akčního plánu. Tam bychom to sepsali a pak by se to také takto realizovalo a pak bychom o dohodě e, dohodu mohli vidět úplně v jiném světle, než kdybychom takovýto dodatek nesepsali. Děkuji vám za pozornost. Eh, Helmut Scholz. Helmut Scholz, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji oběma zpravodajům za velice intenzivní a vyčerpávající pojednání dohody a také to, že zmínili výzvy, které jsou před námi v souvislosti s ratifikací. Já se domnívám, že seriózně se musíme zabývat touto situací a jakým způsobem budeme realizovat monitoring a za druhé implementaci. A když jsme nyní u implementace, pak musíme přesně se dívat na to, co se provádí, implementuje. A tak tady plně souhlasím s pravodajem, že eh, úmluva eh, organizace práce, Světové organizace práce není realizována ve všech členských státech, takže my to, co sami neimplementujeme, tak nemůžeme kritizovat u ostatních. Musíme se sami chytnout za nos. Ale za druhé, e, co se také implementace týká, tady v souvislosti i s implementací se musíme dívat na to, co se skutečně odehrává. Tak otázka beztrestnosti takže v Kolumbii nadále se beztrestnost nepotírá a také prezident Eh, sice zde se zmínil o několika případech, ale my se musíme také podívat na to, zdali tato otázka je skutečně vyřešena. I když vidíme potom počty zavražděných odborářů, ano, já vidím, že došlo k velké změně oproti minulosti, ale tak, jak již řekl kolega David, tak každý zavražděný odborář je jeden navíc. A samozřejmě porovnáme-li čísla eh, mezi lety 2010 a 2011, tak opět došlo k nárůstu vražd. Společně tedy musíme sledovat, do jaké míry opravdu jsou sliby realizovány a prováděny a to, co řekl pan Bernd Lange v bodu 1, kdy hovořil o implementaci různých úmluv a úmluv ILO, tak neměli bychom opravdu usilovat o to, aby úmluva ILO byla naplněna celkově, protože Eh, to se týká jak lidí v Kolumbii, tak lidí v Evropské unii. A potom také kapitola o udržitelnosti. Tady ta kapitola nemá závazný charakter. V duchu vyřešení sporů Bohužel tato kapitola také se nezabývá prověřováním práva a jestliže tedy jsou uh, jistá ustanovení vykládána v praxi jinak, tak my nemůžeme na to reagovat. A já se domnívám, že tím bychom se ještě měli zabývat a to by se také mělo ještě změnit před konečnou ratifikací. Děkuji. Na Metin Kazak. Pan Metin Kazak nyní. Ano, děkuji, pane předsedo, jménem naší stínové zpravodajky. Bych rád učinil pár stručných poznámek ohledně této poznámky, eh, pardon, této zprávy. Bohužel Zpravodaj už tu není, pokud vidím, eh, ale máme tu pana Bena Langeho, slyšeli jsme pana Šolce. Pro nás je tedy důležité, aby kolumbijská vláda jasně vyjádřila závazek pokračovat tímto směrem a snažit se zlepšit situaci v oblasti lidských práv, zejména pokud je o odboráře v Kolumbii tak, aby byl vytvořen pevný základ pro rozvíjení našich politických, ale i obchodních vztahů. Domnívám se, že ten pozitivní trend z posledních let je třeba zachovat a dále rozvinout. Podporujeme návrh zpravodaje, pokud je o předložení otázky k ústnímu zodpovězení předtím, než se parlament věcně vysloví, vysloví eh, ve věcné rovině k této dohodě. Domníváme se, že třeba také vypracovat akční plán pro oblast lidských práv a předložit jej. A doufáme, že zpravodaj předloží co nejdříve před, nějaký předběžný návrh, eh, tak aby existovala poté rozumná lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. s tím, že ten akční plán by měl být začín prováděn ještě předtím, než vstoupí v platnost dohoda o volném obchodě. A myslím, že to už také zaznělo, to je asi nejdůležitější, ten akční plán by měl obsahovat ustanovení, závazná ustanovení, která je možné objektivně vyhodnocovat. Tolik tedy stručně naše stanovisko. Děkuji. Děkuji. Nyní si vyslechněme komisi. Pan Frantini? Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych se vyjádřil k některým bodům a k některým slovům, která se zazněla. Za prvé se domnívám, že komise naprosto souhlasí s hodnocením zpravodaje a dalších členů vašeho výboru ohledně pokroku dosaženého vládou Kolumbie v tom obtížném boji za prosazování lidských práv v této zemi. Samozřejmě se netváříme, že situace v oblasti lidských práv je zrovna vynikající v Kolumbii. Eh, Již celou dobu let tomu tak není a má to celou řadu důvodů, které zde byly jmenovány. Domníváme se, že kolumbijská vláda ovšem eh, se angažuje ve zlepšení situace a také spolupracuje s mezinárodním společenstvím eh, i s námi na zlepšení situace. Proto se domníváme, že v tomto kontextu, jak zaznělo i od zpravodaje, tato dohoda skýtá kolumbijské vládě i nám další nástroj, jak pokročit před v tomto boji za dodržování lidských práv a práv pracujících, zejména v Kolumbii. Myslím si, že z tohoto úhlu pohledu právě musíme nahlížet na celou dohodu. No a nyní se podívejme na konkrétnější detaily u některých aspektů. Za prvé, pokud je o doložku o lidských právech a naši možnost pozastavit celou dohodu, pokud bychom shledali, že dochází k porušování lidských práv, samozřejmě ta doložka je formulována velmi, formulována velmi široce, eh, skytá velký prostor pro interpretaci, eh, ne- neexistuje nějaký specifický monitorovací systém pro tuto doložku, a myslím si, že e, toto je přístup, který EU zajímá u všech podobných dohod. Myslím, že EU se nechce e, limitovat s tím, že by v, tom, v té dohodě byl stavěn mechanismus, který by omezoval naši možnost e, vyhodnotit a stanovit, co představuje porušení lidských práv a co nikoli. Já si myslím, že toto zakládá naše právo jednat, kdykoliv se budeme domnívat, že dochází nebo došlo k porušení lidských práv aniž, by to, aniž bychom byli eh, vázáni a omezováni nějakým konkrétním mechanismem vepsaným do té dohody. Takže toto je z politického hlediska velmi citlivá věc. Dále, podíváme-li se na kapitolu o trvalé udržitelném rozvoji, již zaznělo, že ustanovení této kapitoly nejsou závazná respektive toto zde zaznělo, ale pravdou je, že ustanovení a závazky vyplývající z této kapitoly jsou plně závazné pro vlády Kolumbie a Peru. Vlády tedy přislíbily nebo přislibují touto dohodou, že naplní vše, co tam je obsaženo, že eh, týká se to tedy základních umluv eh, v oblasti pracovně právní, v oblasti eh, životního prostředí. Dále se zavazují, že budou provádět svoji vlastní legislativu Dovolte mi, dovolte mi dotaz. Jsou tady právně závazné, ale jsou vynutitelné? Ano, um, nespadá to do celkového mechanismu pro řešení sporu pro celou tu dohodu. Nicméně je zde specifický mechanismus arbitráže pro tuto kapitolu. A důvod, proč je to nastaveno takto, jako specifický mechanismus, je ten, že se domníváme, že takovýto specifický mechanismus je efektivnější pro skutečný monitoring a vynucování implementace těchto ustanovení. Proč? Hovoříme-li o obchodních aspektech, obvykle, co nás zajímá, je dopad na obchod. A mechanismus eh, řešení sporů pro všechna obchodní ustanovení tam to vypadá tak, že musíme prokázat, že došlo k negativnímu dopadu na obchod, než můžeme jednat. V tomto konkrétním případě a oblasti by bylo velmi obtížné prokazovat, že porušení některých závazků, pokud jde o právní aspekty, environmentální aspekty, že to má jasný dopad na obchod. A proto tedy naše možnost jednat by tím byla snížena. To je tedy první důvod pro tuto volbu. Druhým důvodem je to, že ten, u těchto u, u závazku tohoto typu se domníváme, že mnohem užitečnější, než začneme uvalovat sankce, obchodní sankce, které by se velmi těžko prováděly, protože by bylo skutečně těžko prokazatelné, že dochází eh, k dopadu na obchod kvůli porušení těchto závazků, je tedy vhodnější mít nastaven mechanismus, který umožňuje monitorování veřejně dostupných zpráv eh, od nedávných, eh, od, pardon, od nezávislých eh, expertů s tím, že na to musí zareagovat vláda té, řekněme, obviněné strany, musí říci, co bude činit pro řešení situace, jaké kroky konkrétně podnikne, tak, aby byla dohoda naplň- a ustanovení naplněny. A vše toto bude ve veřejné doméně. Domníváme se, že v tomto konkrétním případě je toto mnohem efektivnější mechanismus než ten druhý, který vztahujeme na obchodní otázky. Abych to tedy schrnul, ta ustanovení této kapitoly jsou právně závazná a je zde jednoznačný mechanismus pro vynocování těchto ustanovení v praxi. Domníváme se, že tento mechanismus vynucování je uspůsoben specifické povaze ustanovení této kapitoly. Tím jsem, myslím, zareagoval na většinu dotazů, které zazněly na adresu komise. Pokud je otázku k ústnímu zodpovězení, samozřejmě počkáme, až přijde a poté na ní zareagujeme. Děkuji. Děkuji. Je žádost o slovo Lucie Andrikiana, takže prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Za prvé chci poděkovat oběma našim zpravodajům, Mario Davidovi a Bendu Langemu. Také chci říci, že plně podpořím otázku k písemnému zodpovězení komise ohledně, ohledně Kolumbie a Peru a obchodní dohody s nimi. Uh, Dovolte mi nyní několik slov eh, k té doložce o lidských právech, která je součástí dohody. Já se věnuji problematice lidských práv v latinskoamerických zemích a zejména v Kolumbii od roku 2005. V tomto regionu je hlášeno mnoho případů porušování lidských práv. Otázka této obchodní dohody s Kolumbií byla nedávno projednána v podvýboru pro lidská práva a zpravodaj Mario David byl také přítomen tomuto jednání podvýbor a já osobně eh, jsme řešili význam toho, aby odhora obsahovala do školských právek. Já jsem zdůraznila, že Evropská unie by měla zcela jasně tuto doložku definovat, a že by měla být, mělo být o vyčerpávající a funkční mechanismus, který eh, bude možné uplatnit eh, jakožto uplatnit, pokud výstup bez politického dialogu s EU nebyl uspokojivé. Proto vítám příslušnou eh, klauzuli dohody, kde se říká, že eh, dodržování eh, základních principů demokracie, svobody lidských práv, tak jak jsou zakotveny ve Všeobecné deklaraci lidských práv, představují klíčový prvek dohody. To znamená, že v jakékoliv situaci, kdy vláda poruší tento klíčový prvek, ostatní strany budou moci okamžitě jednostranně a bez předchozí konzultace pozastavit přínosy této dohody pro druhou stranu. Dovolte, abych zdůraznila, že tento článek v dohodě nestačí, jak již zmínili ostatní kolegové. Politický dialog, pokud je o lidská práva, demokratické principy a právní stát, musí být zintenzivně, musí být systematický. Domnívám se, že EU tedy by se měla zavázat k, ke stálemu otevřenému dialogu ohle, s těmito zeměmi ohledně situace v lidských práv a musíme apelovat na latinskoamerické partnery, aby vystupovali proaktivně a přijímali a podnikali konkrétní kroky proti porušování lidských práv. Tyto kroky jsou potřebné nejenom před podpisem dohody, ale také v průběhu jejího plnění. Domnívám se, že tato dohoda přinese prospěch hospodářství oběma zemí. Takže ano, podporuji tuto dohodu, ale zároveň budu zvědavá na odpověď komise na otázku k písanému zodpovězení. A ještě pár slov k návrhu nařízení. Tam ještě nejsme, takže pokud byste, pokud byste tady zůstala, vrátím, eh, tady přestala, vrátíme se tomu později. Dobrá, takže tím uzavíráme diskusy k samotné obchodní dohodě. Projednání návrhu zprávy 29. května. Hlasování bude pouze ano či ne, jak víte, jde o postup souhlasu. V červenci bychom měli přijmout zprávu ve výboru a v září by mělo nastat přijetí plénem parlamentu. Děkuji a nyní přistupme k bodu 8, tedy nařízení a e, ochrana doložka, zpravodajeme Ben Lange. Já jenom bych rád řekl, že pan David je uh, úžasný člověk, kterého všichni máme rádi, zejména já. Ale dovolte, abych se s vámi podělil o tento názor. Pokud je pan David zpravodaj, možná by bylo užitečné, aby se eh, poté účastnil eh, té následné diskuse, zejména eh, tím spíše, že ta diskuse je, bude krátká. A byl tam, on tu byl ještě než jste, ještě než jste dorazil. Samozřejmě, je to úžasný člověk, všichni máme rádi, byl by úžasné, kdyby zůstal. Bod 8. Eh, dvojstranná ochrana doložka. Naším zpravodajeme je Ben Lange, příslušným výborem jsme my, takže náš zpravodaj má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Poté, co už jsme se jednou bavili o návrhu zprávy, pak bylo předloženo dalších 14 pozměňovacích návrhů, které také jsou a jdou v duchu mého návrhu. Tady u ochranné doložky a u mechanismu stabilizace se jedná o čtyři body především. První bod je otázka podávání zpráv ze strany komise a zjišťování sběru relevantních dat, tak abychom my jako parlament mohli posoudit, do jaké míry ochranná doložka mechanismu stabilizace je třeba zavádět. Druhá otázka se týká toho, jaká kritéria mají být používána pro hodnocení a pro šetření, aby se zjistilo, zdali se objevily problémy. Třetí bod se týká otázky, jak parlament má být zapojen. A čtvrtý bod se týká mechanismu stabilizace pro banány. Kolegyně, kolegové, předložené pozňovací návrhy se ubírají všechny stejným směrem a já jsem také v tomto duchu předložil určité pozměňovací návrhy a Mnoho návrhů jsou třeba téměř identické, například 32 je takový doplněk a proto se domnívám, že mohu všech, téměř všechny pozňovací návrhy do zprávy zapracovat. Čtyři body byly správně zvoleny a s nimi kolegové souhlasí. Jedna taková citlivá záležitost je ta, že musíme zvážit to, že tady má být rozšířen právní základ. Nejenom 207 obchod, ale 349 ve vztahu k odlehlým oblastem já jsem se o tom zatím ještě nerozhodl a také se poradím s právní službou, do jaké míry zvláštní zájmy výrobců banánů v odlehlých oblastech EU je třeba zohlednit. To musíme ještě prošetřit. Děkuji vám za předložené pozňovací návrhy. Já se domnívám, že je můžeme všechny zapracovat. U právního základu budeme muset ještě si trošku zapřemýšlet. Děkuji. Yes, we're here to discuss. Ano, budeme diskutovat o pozměňovacích návrzích a nyní Jose Andres. No Děkuji, pane předsedo, já jsem nezaslechla své jméno. Já tady mám takovou otázku, protože to je stejná, stejný pozměňovací návrh jako u předchozí zprávy a zase se to týká banánů. Ten mechanismus stabilizace, jak říkal pan Lange, a já mu za to děkuji, by měl být tedy konzistentní. My ještě čekáme na právní zprávu týkající se těch nejodlehlejších regionů, ale chtěla bych se zeptat komise, která tady vysvětlila řadu věcí, jaký je rozdíl mezi tímto mechanismem stabilizace a ochranou doložkou, proč je třeba mezi tím rozlišovat? Bylo řečeno, že není možné zavádět kvóty. My jsme nehovořili o kvótách, ale o nárůstu určitého objemu, který znamená vážnou újmu a který by potom znamenal využití ochranné doložky. Když se hovoří o lidských právech, což já potřebuji, považuji za velice důležité téma, tak jste to rozlišovali od obchodních otázek a hovořili jste o negativním dopadu na obchod. Bylo řečeno, že Komise nemá eh, informace o množství a kvótách. Jak si to tedy vysvětlit? Myslím, že komise by měla mít informace, měla by vědět, kdy dojde k negativnímu dopadu eh, při těch hodnoticích zpráv. A my tedy žádáme o opatření, eh, které povede k pozastavení a ke konzultaci o příslušné situaci, protože takto to zatím nefunguje. Děkuji. Thank you and now... Děkuji mnohokrát a nyní Lucia Andrikiana za EPP, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji našemu zpravodaji panu Langemu. Ráda bych přivítala návrh ohledně ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány, pro maz banánů v rámci obchodní dohody mezi EU a Kolumbia a Peru. S tím, že od 1. ledna 2020, eh, až to vstoupí v platnost, mohou být eh, pozastavena preferenční cla, až bude dosaženo určitého objemu dovozu. Již v březnu 2011, eh, jakožto stěnová zpravodajka KPP pro dohodu VVT o banánech ve zprávě odsouhlasené parla- přijaté parlamentem jsem zdůraznila, že s tím, jak přistupujeme na větší liberalizaci světového obchodu s banány, zároveň bychom měli zajistit že to nebude znamenat eh, likvidaci eh, sektoru eh, odvětví, které v některých evropských regionech, jako Sokanárské ostrovy, Guadeloupe, Martinik, Azory a Azorské ostrovy a další, že ta odvětví nebudou zlikvidována. Protože možnosti těchto území k diverzifikaci hospodářství jsou poměrně omezené. Navrhovaný mechanismus stabilizační a uchrana ložka se nezdají být dostatečné. Já sdělím obavy, že stabilizační mechanismus nebude automatický, protože komise bude rozhodovat, zda je, bude uplatněn či nikoli. Což vyústí v situaci, kdy překročení prahové hodnoty nebude postačující pro spuštění ochranného mechanismu. Proto bych ráda podpořila návrh výboru AGRI vyzvat komisi, aby nejenom zaručila efektivní mechanismus, ale také zavedla pravidelný systém monitorování dovozu, a aby také byl nastaven adekvátní balíček na podporu domácích, producent, domácích producentů evropských, také paralelně s liberalizací se toho obchodu s banány eh, evropští producenti banánů mohli eh, se zachovat konkurenceschopnost na trhu. Eh, proto tedy podporuji stanovisko našeho pravodaje, že ustanovení o monitoringu a vykazování eh, zpráv jsou poměrně slabé v tomto návrhu a je třeba je výrazně posílit. Děkuji. A nyní se obracím na komisi. Pan Miller, pan Clark. Děkuji, pane předsedo. Jde tedy o ochranu doložku a stabilizační mechanismus. Nejprve obecně dovolte, abych řekl, tak trochu paralelně k tomu, co řekl pan Lange. Dovolte, abych tady zmínil, co si budeme přát my. Pokud je o ty poznací návrhy zde u Peru Kolumbie, je to podobné jako to, co jsme řešili eh, předtím u, u Střední Ameriky. Jsou tady některé poznací návrhy, eh, které se ubírají takovým směrem, kde to budeme, budeme se tomu muset asi trošku ještě věnovat, aby bylo dosaženo toho cíle úplně. Eh, další poznací návrhy by představovaly a vytvářely novou zátěž pro komisi a pro, eh, pro podniky. A dále obchodní otázky, toho se dotknu, eh, toho se dotknu podrobněji. Pan Andrá říkal, že neví, jak bude moci komise uplatnit opatření, pokud nebudou dostatečné informace, že tady toto je problém. Ono to vypadá tak, já teď nehovořím o stabilizačním mechanismu, ale o tom obecném ochranném mechanismu. V obecném ochranném mechanismu, pokud probíhá šetření, respektive nařízení zakládá možnost vést eh, šetření, eh, v jehož důsledku eh, se rozhodne o případném uvalení opatření podle toho, zda jsou naplněny příslušná, kritéria, naplněna příslušná kritéria. Takže ten mechanismus pro sběr informací nutných pro přijetí rozhodnutí Eh, zda uplatnit ochranná opatření, eh, vypadá tak, že se provede šetření, eh, obracíme se tedy na příslušné strany a od nich si vyžádáme a shromážíme informace. To je systém, který je funkční, je totiž nastaven podle existujících nástrojů ochranných v oblasti obchodu, které fungují každodenně a osvědčily se. Takže tím bych rád snad zareagoval na znepokojení vyjádřené se ve výboru, pokud je o ten požadavek na vykazování informací, eh, což je věc, která se objevuje v některých poznacích návrzích. Eh, shromáždění informací potřebných pro přijetí, případně ochranných opatření, eh, to probíhá v rámci toho mechanismu šetření. A nyní předávám slovo panu Klárkovi, pokud dovolíte, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Komise doufá, že parlament eh, nebude předkládat takové poznací návrhy k tomuto nařízení, které by byly v rozporu s obsahem samotné dohody o, volném obchodu, protože tím by vzniklo riziko, že tuto dohodu odmítnou naši partneři. Stejně jako v případě nařízení pro Střední Ameriku, i u tohoto nařízení některé z předložených poznacích návrhů jsou přímo v rozporu s ustanoveními dohody o volném obchodu, a to ve třech oblastech. Za prvé, návrh, že stabilizační mechanismus pro banány bylo, mo- bylo možné prodloužit za rok 2020, s tím se v dohodě nepočítá. Je to něco, na co si myslím, by Peru nebo Kolumbie nepřistoupily. A v každém případě to není potřebné, protože i v době, kdy ten mechanismus vyprší v roce 2020, bude zde nastaven ten širší ochranný mechanismus, který popsal můj kolega. Takže poznací návrhy číslo 30 a 39 představují problém. Eh, druhou oblastí, kde vnímáme problém u poznacích návrhů, je to, že by stabilizační mechanismus měl být aplikován automaticky, jakmile eh, se dosáhne spouštěcího spouštěcí pravé hodnoty. To jsou poznací na číslo 36 a 37. Stejně jako u Střední Ameriky, zde to vytváří aspoň dva zásadní věcné problémy. Za prvé, představa automatického ochranného mechanismu nebyla odsouhlasena eh, s našimi partnery. Myslím, že pro mě bylo velmi obtížné na to přistoupit. Vyjednali jsme a odsouhlasili mechanismus, který může být uplatněn ale ne eh, jako nějaká automatická gilotina. A dále pokud je o rozměr VTO, ve VTO eh, máme závazek nezavádět zpětně, opětovně kvóty na banány, což je právní, eh, právně závazný závazek. A opět stanovit to automaticky, že jakmile bude složen určitého objemu, že by, se, že by se zvýšilo clo, to by vlastně znamenalo zavádět zpět zadními vrátky kvóty na banány, což bychom velmi těžko obhájili ve VTO. Třetí oblasti, kde poznací návrh naráží na obsah samotné dohody, to je e, návrh číslo 24, pane předsedo, který mění prahovou hodnotu, prahové hodnoty, které by byly signálem pro spuštění e, ochrany mechanismu. Pokud vezmeme například příklad Peru a rok 2016, ochranný mechanismus by byl uplatněn, jakmile by bylo dosaženo 82 tisíc tun banánů, zatímco původní závazek v rámci té dohody je stanoven na 90 tisíc tun. Takže účinek tohoto poznacího návrhu byl takový, že bychom vlastně snížili právou hodnotu, kdyby došlo, došlo ke spuštění ochranného mechanismu. Toto ovšem není obsaženo v dohodě, v návrhu dohody o volném obchodě a není to to, co jsme vyjednali s našimi partnery. Proto bychom poprosili parlament, aby neoplatnila pozměňovací návrhy, které by se snažily eh, vlastně za nimi vrátky do toho vnášet změny eh, dohody o volném obchodu ve věcném pohledu. Zejména o banány eh, tady vidíme, že jde o citlivý sektor pro EU, pro nejodlehlejší regiony. Právě z toho důvodu jsme neprovedli liberalizaci tohoto sektoru u, eh, u té dohody o volném obchodu. Pro banány je zachováno clo. Existuje také eh, specifický stabilizační mechanismus právě pro sektor banánů, který je možné eh, zavést velmi rychle bez těch obvyklých postupů u ochranného mechanismu, u těch různých šetření. A dále pro nejodlehlejší regiony, nejznačné regiony máme také specifický mechanismus, včetně méně přísné ochranné doložky pro tyto regiony. Eh, ještě jednou zopakuju, že dvojstrana eh, ochrana doložka může být uplatněna kdykoliv po roce 2020. A když jsme reformovali společnou organizaci trhu z banány v roce 2007, mimo jiné Evropská unie zakotvila velmi výraznou finanční pomoc tomuto sektoru v nejvzdálenějších regionech, zejména s tím, že tím bychom tedy ošetřili výzvy pojící se s budoucími bilaterálními a multilaterálními obchodními dohodami, jako je právě tato. Děkuji. Abych uzavřel tento bod, předám ještě slovo zpravodaji. Chcete se nějak vyjádřit eh, k tvrzení komise, že některé poznací návrhy nejsou eh, v souhlase se, eh, buď se smlouvou, anebo s našimi, tedy s tou dohodou, anebo s našimi závazky VTO? Pane předsedo, ano, Pozměňovací návrh 24. No jasně. Čísla, která jsou tam uvedena, neodpovídají číslům z dohody. A tak se musíme ptát, proč tomu tak je. Je tomu tak proto, protože dohoda e, není nám oficiálně k dispozici. A proto dohoda, kterou uzavřeme v roce 2012 či 2013, tak tam je pořád ten starý objem. A právě proto tak vy jednaná čísla potom eh, budou stanovená. Samozřejmě je možná také něco požadovat retroaktivně, ale to není k ničemu. My tedy chceme v době, kdy smlouva vstoupí v platnost, tak chceme předepsat také kvóty, protože pak bude také dohoda v platnosti. A ta druhá věc celá řada pozňovacích návrhů. Tady řekla komise, že to neodpovídá FTA a je třeba se na ně podívat podrobně. Například pozňovací návrh 21. Tak tam dohoda přesně mechanismus neformuluje, nedefinuje. A právě proto tady máme také volné ruce rozhodnout o tom, jak splníme naše závazky vůči našim producentům v Evropě a jak tyto producenty připravíme na přechod k volnému obchodu, to znamená, dohoda tento mechanismus nepředepisuje. A právě proto trvám na to, že máme právo tento mechanismus vyplnit a naplnit a právě proto všechny návrhy také prověříme z právního hlediska. Nebudeme požadovat nic nemožného, to neděláme nikdy, ale to, co máme k dispozici, tento manévrovací prostor naplníme. Děkuji, děkuji vám pokud se týče lhůt, tak eh, tady máme 29. a 30. května. A nyní přejdeme k bodu 10. To je také legislativní záležitost změna nařízení, kterým se zavádí režim společenství pro kontrolu vývozu, přepravu a tranzitu zboží dvojího účelu, užití. My jsme nedávno toto nařízení aktualizovali a také tam byly doplněny předměty dvojího užití. Tento seznam se stále mění a proto nás komise požádala, abychom prostřednictvím aktů v přenesené pravomosti tento seznam aktualizovali. Pane zpravodaji, e, e, máte slovo. Víte, pane předsedo, vy jste vlastně řekl všechno to, co já jsem chtěl říci. Aktualizace seznamu je víceméně technická záležitost, ale je to současně také důležitá záležitost. Je to vlastně aktualizace podle či po Lisabonu, protože určitá legislativa již není příhodná pro stávající situaci, protože eh, parlament je spolu legislátorem. A za prvé se to týká tedy legisla- aktualizace seznamu a potom za druhé odstranění zemí ze zeleného seznamu, kde se předpokládá zjednodušený postup pro export tohoto zboží. Aktualizace změn to my považujeme za nutné, protože jsme to zjistili eh, v průběhu naší činnosti a proto o to žádáme. A já se domnívám, že se nejedná o kontraverzní záležitost, protože se to díla, děje také komitologií přenesenými akty. A tím pádem my také bychom mohli eh, tyto pravomoci vzít zpět na sebe, odejmout komisi, pokud komise nebude správně postupovat. A já podporuji návrh, já se domnívám, že my jako legislátoři a zákonodárci nemůžeme procházet 250 stránkový seznam. Tomu se musí napravit. Za druhé, jestliže někde vzniknou problémy, pak tento problém by se neměl řešit Eh, zjednodušeným postupem, spíše by se rychle ze seznamu měly eh, země odstranit. A to také splňuje tento návrh. Já jsem zpracoval pozměňovací návrhy, které harmonizují komitologii spolu s postupem omnibus. To je tak, jak já hodlám postupovat vedle toho, já, mimo to, já jinak děkuji komisi za dobře odvednou práci. Děkuji. Děkuji vám. Stínový zpravodajové. Žádá si někdo slovo? Pan Zahradil, vy jste byl jedním ze stínových zpravodajů? Takže vy plně souhlasíte se zpravodajem, já také. prosím, jestliže jsme nedospěli ke koncensu, tak byste tady neměl nikoho popichovat. Takže tady máte souhlas ze strany výboru a nyní si vyslechneme komisi. Piotr Lickovský. Děkuji, pane předsedo, stručně prezentace zpravodaje vlastně eh, pokryla všechno to, co jsem chtěl říci. Jenom dodatečně bych chtěl říci, že návrh komise si eh, požadují jak členské státy, tak i exportéři, protože tato procedura aktualizace se musí stát rychle, tak aby naši exportéři byli konkurenceschopní a drželi krok se zeměmi s exportéry ze třetích zemí. A i zákonodárci budou rádi, že nebudou mít toto rozhodování na svých bedrech. Pan zpravodaj na závěr, ano, pane předsedo. A tím pádem si myslím, že je debata ukončena. Děkuji vám. A nyní budeme se touto zprávou opět zabývat na další schůzi 29. a 30. května. A zpráva bude schválena v tomto výboru v červnu. Bod číslo 11. Malé a střední podniky. A obchod samozřejmě, protože jsme východ, výbor pro obchod, to je stanovisko pro hlavní výbor ITRE a náš zpravodaj je pan Juliu Winkler a já mu dávám slovo. Pane předsedo, děkuji vám. Kolegyně, kolegové, bylo jasné, že první výměna názorů bude zaměřena především na to, že vítáme to, že zde hovoříme o malých a středních podnicích v mezinárodním prostředí sdělení, které bylo předloženo, bylo velice dobré a já chci zdůraznit pozitivní aspekty následující, tohoto sdělení. Následující čtyři body jsou důležité. Je důležité, aby zvláštnosti malých a středních podniků také sdělení uznávalo v souvislosti s původem a také s výborou. Já jsem často hovořil na tomto výboru o tom, že ne, to neznamená, že máme malý podnik ve starých členských státech v dobře eh, zakotvených ekonomických podmínkách a nebo v nových členských státech, kde eh, také tyto malé a střední podniky bojují o přístup k vnitřnímu trhu, natož potom globalizovanému trhu. Malé a střední podniky mají rozdílnou velikost a také musíme proto různými nástroji podporovat jejich mezinárodní dimenzi a zapojení. Za druhé, ve sdělení, sdělení také kriticky hodnotí současné programy. Oznává se zde také fakt, že racionalizace a spoléhání se na subsidiaritu jsou důležité aspekty. Hodně se děje na národní i evropské úrovni já se domnívám, že synergie mezi stávajícími mechanismy by byly daleko lepší, než vy eh, nalézat nyní nové mechanismy. Využijme toho, co máme, využívejme současné mechanismy účelněji. Za třetí, chci eh, hovořit o spolupráci mezi aktéry na třetích trzích a prioritních trzích. Já se domnívám, že kroky tímto směrem bychom velice uvítali. Musíme být realističtí. Jestliže uvidíme, že dochází k silné kritice, především center, pak ho musíme brát vážně. To pak znamená, že musíme určité věci zlepšit. A na závěr se chci zeptat, zmínit o geografické politice EU zaměřené na malé a střední podniky. To by byl také krok, který bychom uvítali. Pak tady máme určité věci, kde úplně s komisí nesouhlasíme a já chci tady zdůraznit pět bodů týkajících se uh, příslušného směru, teda kde se domnívám, že sdělení by mělo být odváznější. Zaprvé se jedná o to, to je myšlenka, za kterou už jsem zde několikrát bojoval a od této doby vznikl Small Business Act a jedná se totiž o to, že když provádíme mapování stávajícího mechanismu, a když pak budeme mít výsledky tohoto mapování, pak by bylo velice efektivní z toho vyvodit eh, závazné cíle pro členské státy ve vztahu k malým a středním podnikům. Já vím, že není snadné harmonizovat zájmy a cíle členských států, ale tady by měl být minimálně politický závazek eh, říci, toto je ta správná cesta. I když členské státy budou v tomto zdrženlivé, přesto náš výbor by měl říci, toto je správná cesta vpřed. My tady máme ekonomickou veřejnou správu, ekonomické řízení a máme také větší ekonomickou soudržnost, tak kráčejme vpřed v této oblasti. Potom proaktivní programy veřejných subjektů. Uvidíme, co se, jak se to bude vyvíjet. Musíme být však také opatrní, jestliže budeme především podporovat malé a střední podniky, které již na mezinárodním trhu jsou. Ale máme další tisíce malých podniků, které Eh, si musí uvědomit, že mohou se vydat na mezinárodní scénu. Je třeba tyto dvě skupiny vyvážit. A potom pr pracovní kapitál. Já to nebudu vysvětlovat, o tom se dlouze debatuje, ale pracovní kapitál pro evropské malé a střední podniky je rozhodující záležitost. Můžeme mít e, azijský, e, evropský e, či americký model, ale my bychom měli mít především evropský model. A dále tady máme obchodní agendu pro malé a střední podniky a já se domnívám, tady bychom měli dělat více v oblasti veřejných tendrů a také PR pro uh, malé a střední podniky. Na závěr, pane předsedo, chci říci, že seznam prioritních trhů pro podporu ze strany EU bychom měli vidět eh, realističtěji. My máme zemi na západním Balkáně, v, v, ve východním sousedství. Neměli bychom se dívat pouze za oceán a nebo do vzdálené Asie, ale měli bychom především také sledovat naše sousedy v rámci Evropy, kteří jsou našimi důležitými ekonomickými partnery. Děkuji vám, pane předsedo, těším se na dobrý dialog a já doufám, že se nám podaří toto sdělení vylepšit. Děkuji. Takže dohodli jsme se, že náš příspěvek pro výbor ITRE v této věci se bude týkat komentáře ke sdělení eh, Komise EU Malé podniky Velký svět na podporu internacionalizace malých a středních podniků jak na to poukázal i pan zpravodaj. Nyní se vyslechneme stínové zpravodaje. Jan Luka Susta má slovo. Děkuji, pane předsedo. Jen velice stručně chci říci, že tady ty návrhy eh, zpravodaje jsou dobré, zaměřují se na takový eh, strategický mm, význam malých a středních podniků v Evropě. Já ten text vnímám velmi pozitivně. Zvláště se mi líbí odstavec 5, eh, kde se hovoří o tom, že členské státy by měly mít závazek zjednodušit postupy týkající se politik na podporu internacionalizace malých a středních podniků. To má určitě přidanou hodnotu. Také je tady podpořen vývoz. Bod 10 o tom hovoří, bod 14 hovoří o jasné definici prioritních trhů pro malé a střední podniky i na základě programu eh, pro obchodní vyjednávání EU. Myslím, že toto odvětví musíme rozhodně podpořit velice konkrétními kroky a eh, také eh, revize Small Business Act může být směrem, kterým bychom se měli orientovat. Podpora malých a středních podniků na celosvětových trzích je důležitá. Samozřejmě je tady i problém duševního vlastnictví a myslím, že tento cíl je opravdu důležitý. Možná ještě předložím nějaké pozměňovací návrhy během dalšího postupu. Dobře, děkuji. Další řečník. Já myslím, že toto je velice důležité téma, na tom se určitě shodneme. Bylo by určitě dobré, kdyby naši kolegové poslanci eh, také se k tomu nějak vyjádřili. Já mám tři velice stručné a jednoduché poznámky. Všichni, nebo téměř všichni, jsou pro malé a střední podniky. A to, myslím, platí bez výjimky. Všichni jsou pro to, aby členské státy a jejich firmy vyvážely. A tím pádem jsou také všichni proto, aby malé a střední podniky vyvážely do zemí mimo EU. Ale musím tady vyjádřit určitou uh, obavu, že za, eh, této, za touto schodou Často už nechceme mít nějaké nové struktury, které by byly velice nákladné, vytvořily by ještě více byrokracie na straně EU. Nevím, jestli se to kolegové uvědomují ale třeba členové Evropské služby pro vnější činnost mají 17 týdnů placené dovolené ročně. A pro e, naši stranu je to takový trojský kůň, který by nám mohl přinést ještě více evropské integrace. A to není právě v zájmu národních států Evropy a e, občané Evropy na tom ani nemají zájem v současnosti. Chci e, velice rychle zdůraznit dva body. Bod 5 tady eh, říká, vyzývá komisi, aby vytvořila legislativní návrh, který členským státům uloží pevný závazek eh, zjednodušit všechny vnitrostátní postupy týkající se politik na podporu internacionalizace malých a středních podniků. To všechno zní velice hezky, ale co to v praxi bude znamenat? Že komise se píše 15 stránkový legislativní návrh, který vytvoří nebo přenese ještě více zátěže pro malé a střední podniky, než jak tomu zatím v členských státech existuje, a to všechno ve jméně zjednodušení. K tomu tedy dojde. Další věc. A chápu, proč zpravodaj je tím znepokojen a já to respektuji, ale ten koncept, který tady máte, to znamená, že by nějaký subjekt na úrovni EU eh, vlastně řešil dostatečný nedostatek pracovního kapitolu v malých a středních podnicích, to je podle mě nerealizovatelné. Nevím, jestli někdy někdo z vás byl v kasínu, ale když jdete do kasína, tak um, tam vlastně peníze jdou dovnitř a ven eh, na výhrách. Ale je tam určitě určitě prostě taková díra. Více peněz jde dovnitř od těch návštěvníků a méně peněz jde ven na těch výhrách a je to vlastně eh, výsledek práce těch krupiérů. A tak to je to i na úrovni EU. Pokud by skutečně byl nějaký celoevropský subjekt, který by zajišťoval malým a středním podnikům pracovní kapitál, jak by to v praxi vypadalo? Hodně peněz by na to platily členské státy v okamžiku, kdy daňoví poplatníci členských států nejsou příliš našeni z toho, že by měli platit něco navíc Evropské unii. Vznikne kolem toho obrovská byrokracie na té střední úrovni a mnohem méně peněz se pak dostane na ten pracovní kapitál malých a středních podniků. K tomu dojde a proto bych eh, chtěl eh, vyjádřit trošku obavu z toho. Těším se na reakce zpravodaje na tyto mé obavy. Děkuji, ano, určitě. Tady je otázka, zda tady je přijadaná hodnota eh, zásahu EU. Nyní si vyslechneme paní Josefu Andres z SD. Děkuji, pane předsedo. Tato eh, poslední řeč nám tady vylíčila takový pohled eh, krupiéra v souvislosti s malými a středními podniky. Já si ale myslím, že tato eh, zpráva má svůj význam, protože tady jde o konkurenceschopnost, o příležitosti malých a středních podniků v Evropské unii. Malé a střední podniky vytváří pracovní místa, 80 pracovních míst vzniká právě v malých a středních podnicích, ale tyto podniky nemají eh, často eh, příležitost nebo nevyužívají té příležitosti, které mají. A je tedy třeba toto koordinovat eh, jak v našich státech, tak v Evropské unii, tak aby malé a střední podniky mohly působit na mezinárodních trzích a aby se na ně vůbec mohly dostat prostřednictvím nových sítí, nových příležitostí záležitostí eh, prostřednictvím zjednodušení správních postupů, vytvoření transparentních postupů, tak aby tedy malé a střední podniky měly také přístupy k financování z finančních prostředků EU i členských států formou strategie 2020 a také je třeba hledat nové způsoby, jak vytvářet pracovní místa eh, v Evropské unii. Konkurenceschopnost je určitě užitečná a proto tuto zprávu považuji za zásadní pro vytváření pracovních míst a pracovních příležitostí a ty komentáře tohoto výboru by tedy měly tuto zprávu ITRE ještě posílit, protože to, co se tady říká vytváření pracovních míst, to je, myslím, základní cíl Evropské unie. Děkuji. Nyní pan Zahradil. Uh, thank you, Mr. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Velice stručně bych chtěl poděkovat eh, zpravodaji za velice jasný a přesný popis situace a také za jeho návrhy. Myslím, že toto stanovisko se obecně ubírá správným směrem a určitě mohu souhlasit, nebo to se asi shodneme všichni, že musíme udělat něco pro to, abychom zvýšili podíl malých a středních podniků na objemu obchodu EU eh, e se zeměmi mimo EU. Zejména bych chtěl zdůraznit odstavec 9, tam se hovoří také o mikropodnicích, které jsou někdy trochu opomíjeny. A proto jsem rád, že pan eh, zpravodaj tady eh, je zmiňuje. Pak tady je ještě jedna, ještě důležitější zmínka, a to v odstavci 12. To je asi důležitější pro ty z nás, kteří patříme k té poslední vlně rozšiřování EU a víme, že tedy malé a střední podniky z menších a novějších členských států jsou někdy znevýhodněny. A já jsem rád, že tady ta zmínka je. Eh, na druhé straně musím připustit, že tu jsou také některé odstavce, s kterými mám trochu problém a tady v podstatě mohu podpořit to, co říkal jeden eh, kolega přede mnou, zejména odstavec 5 a odstavec 11. Tyto odstavce by měly být podle mého názoru zpřesněny. Víme někdy, že někdy dobré úmysly nestačí a dobré úmysly někdy jsou záminkou pro vytváření další eh, legislativní zátěže nebo pro další byrokracii, takže musíme být velice opatrní, aby eh, to takhle neskončilo. Ale v zásadě se mi zpráva líbí a ještě jednou děkuji zpravodaji. Pokud tady je něco, co by mohlo vyvolat neschodu, určitě o tom ještě můžeme diskutovat. Děkuji. Děkuji. A nyní uzavírám seznam řečníků a poslední pan eh, Ransdorf z GUE. Thank you, chair. Thank... Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji za tuto varující zprávu, protože 75 pracovních míst vzniká právě v malých a středních podnicích, ale zároveň eh, tyto podniky mají pouze 4% podíl na výzkumu a vývoji. Toto eh, číslo ukazuje, v jak složité situaci jsou malé a střední podniky na evropském trhu zvláště v, malých, eh, v nových státech nemají dostatek kapitálu, a my v podstatě nic neděláme pro tyto malé a střední podniky. Například, když jsme před několika lety v Evropském parlamentu schválili zprávu o mikroúvěrech, tak nakonec se nic nestalo v praxi. Zároveň eh, v Azii a jiných částech světa 200 milionů lidí eh, je zapojeno do hnutí Mohamed Junos, které vlastně poskytuje příležitosti eh, mnoha eh, lidem v těchto zemích, zatímco v EU se o tom jenom hovoří a hovoří a nic se neděje. Musím říci, že ta situace eh, je vážná naši soutěžitelé nespí. Eh, v USA například jsou velice účinná opatření na podporu malých a středních podniků. Mají tam vlastně systém rizikového kapitálu, eh, který sebou nese v Evropě ještě určité problémy, které je, eh, které je třeba překonat. Možná zástupci malých a středních podniků se zeptají poslanců Evropského parlamentu, tak jako to bylo v knize Johna Baniona o poutnicích, proč pořád tolik mluvíte a nic neděláte. Děkuji vám. Ještě dám slovo Janiku Žadotovi. Bude to taková výjimka, protože za jeho skupinu ještě nikdo nehovořil, takže prosím, Janik Žado. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručný. Myslím, že v tomto stanovisku je mnoho dobrých věcí, zejména pokud jde o ten aspekt internacionalizace malých a středních podniků. My také budeme mít pozměňovací návrhy eh, týkající se toho, jak na evropské úrovni je můžeme eh, chránit před kdy nekalou eh, mezinárodní soutěží, protože mají často problémy reagovat na tyto praktiky. Zejména by se mělo jednat o antidumpingová opatření u veřejných zakázek. To je, myslím, opatření, které může posílit evropské malé a střední podniky protože oni hlavně působí tedy na tom evropském trhu a jde tedy také o to, abychom je ochránili před nekalou eh, konkurencí ze zahraničí. Děkuji mnohokrát. Musíme být poněkud disciplinovanější, pokud je o čas. Máme již sklus. Dovolte, abych vám připomenul, že musíme probrat 32 různých bodů na této schůzi. Za komisi vystoupí pan, pan Kyriacis. Máte slovo, pane. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat zpravodaje a dalším poslancům a poslankyním za jejich cené poznámky. Dopodrobně jsme si prostudovali návrh stanoviska. Myslím, že, jak jste řekl, obíráme se stejným směrem, pokud je o hlavní rysy tohoto sdělení. Komise v rámci provádění tohoto sdělení eh, zohledňuje velikost toho sektoru a také různé oblasti, ve kterých ty, eh, ty operují členské státy. Eh, tyto charakteristiky, těmi tady se řídí naše politika. Dále, jak už jsem uvedl v předchozích diskusích, cílem zde není zakládat nový mechanismus nad rámec toho, co už existuje, ale především chci upozornit na již existující podporné služby pro, pro malé a středně velké podniky a zaručit, aby to, co již máme nastaveno, eh, aby tedy bylo dostatečně známo všem malým a středně velkým podnikům v EU. Víme, že některé členské státy velmi pokročilé eh, podporné systémy eh, pro malé a středně velké podniky, jiné členské státy nikoli. Je třeba, aby, aby se o tom dostatečně vědělo, aby, aby byla možnost využívat využívat pomoc eh, buď ve svém okolí, nebo třeba i v zemích na jiných kontinentech. Dále. Pokud je opatření, která mají pomoci členským eh, malým a středním velkým podnikům eh, zapojit se na trh v zemích, jako jsou Indie, Čína či Brazílie, nejde pouze o toto, ale také o usnadnění pronikání na trhy v našem bezprostředním sousedství, jako jsou trhy zemí východního partnerství či Balkánu. Také jsme si poznamenali určité problémy, které by mohly vystat, pokud by komise vystoupila s legislativním návrhem o závazných opatřeních, která by měly zavést členské státy na podporu malých a středních velkých podniků. Jste si vědomi problému, vyjadřili jste problémy, které patrně budou navrhovat i členské státy, které toto považují, často obchodní vztahy považují za eh, vnitrostátní záležitost, ale také tady si z této schůze odnášíme Eh, politický signál, který si přejete, aby byl obsažen v tomto návrhu. Dále pokud jde o finanční pomoc malým a středním velkým podnikům, chci říct, že již v tom aktuálním programu konkurence, eh, konkurence schopnost inovace CIP eh, od roku 2011 budeme 170 malých a velkých podniků, 80 tisíc malých a velkých podniků z toho profitovalo je tam pravda méně prostředků než třeba ve strukturálních eh, fondech. A podobné iniciativy také jsou plánovány v navrhovaném programu pro konkurenceschopnost a malé a středně velké podnikání pro léta 2014 až 2020. Ještě jednou děkuji za tuto diskusi a těším se na spolupráci na otázce implementace. Eh, pane Winklere, Váš návrh zprávy získal širokou podporu s určitými námitkami. Můžete na to prosím zareagovat a uzavřít tuto diskusi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji všem kolegům za tuto diskusi. Myslím, že to skutečně byla diskuse velmi zacílená, objevily se zde vynikající podněty. Děkuji vám všem za vaše návrhy, i za podporu, i za kritická slova. Já naprosto souhlasím, například, abych zmínil pouze některé z vyjádřených bodů, že žádný americký model není možné eh, importovat eh, bez změn a vstáhnout eh, na evropskou ekonomiku. Různé modely kapitalizace a podobně je třeba poevropštět, mám-li to tak nazvat. Také souhlasím s kritickými slovy kolegy Dava, ale také s komisí, že samozřejmě žádné nové mechanismy, já jsem ani nepomýšlel na nové mechanismy, nové instituce, ale určitě jsem volal po novém zaměření na eh, stávající mechanismy a vytváření synergii mezi nimi. Pokud je o trojské koně, dovolte, abych sformuloval ještě další politické sdělení. Jedno zde již zaznělo a není to druhé. Myslím, že v tomto parlamentu je celá řada lidí, kteří by velmi rádi pracovali na stavbě trojských konňů, které by umožnily vznik silnější Evropy, které by usnadnily nebo umožnily fungování evropského řízení a zprávy, které by učinily evropskou soudržnost um, silnější. Já jsem jedním z nich, to naprosto přiznávám, kolegové. Byl bych rád, kdyby existovala koherentnější a lépe koordinovaná Evropa do budoucna Eh, druhá věc ohledně kasin. Ano, pokud eh, si vzpomeneme, myslím, že takzvaný kasinový kapitalismus bylo právě to, co nás uvedlo do krize. To způsobilo aktuální stav nejenom v Evropě, ale v globální ekonomice jako celku. Pokud bych měl formulovat eh, evropskou odezvu na kapitalismus kasinového druhu, řekl bych, že jsem zcela přesvědčen o tom, že místní malé a středně velké Eh, podniky a výroba a poskytování služeb a místní kapitalismus by byly odezvou na americký kapitalismus kasinového druhu. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Lhota pro pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zprávy je 10. května v 18.00 a stejná lhuta platí i pro případné poznací návrhy ke zprávě ITRE. Eh, další to je další, eh, k dalšímu sdělení promyslová politika, posilování konkurenceschopnosti. Poznací návrh k tomuto, eh, k tomuto návrhu samozřejmě třeba adresovat přímo výboru ITRE, nikoli nám. Dále bod 12. Obchodní aspekty východního partnerství. Jde o zprávu z vlastního podnětu našeho výboru. Naším zpravodajem Miroslav Ransdorf. Již jsme projednali návrh zprávy a nyní dnes nás čeká projednání pozměňovacích návrhů, kterých je velký počet. Vzhledem k tomu, že máme 142 pozměňovacích návrhů, zpravodaj mi sdělil, že navrhne odložit hlasování na další schůzi INTA, to znamená koncem května. Dále, já jsem si stručně prošel pozvací návrhy. U některých z nich mám dojem, že zacházejí na drámec našich pravomocí, to znamená obchod a mezinárodní hospodářské vztahy. Proto možná budu nucen některé z těchto poznacích návrhů označit za nepřipustné. V takovém případě vás budu co nejdříve informovat. Pane zpravodaj, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Od banánů a dalších středoamerických a latinskoamerických záležitostí eh, se eh, posouváme k něčemu možná méně přitažlivému, méně chutnému, jako jsou vodka, vína a brandy. Eh, to jsou produkty našich partnerů v oblasti východního partnerství. No ano, ono přijde eh, groma, na to, groma co raději. Jsem velmi vděčen kolegům, kteří předložili 142 pozměňovacích návrhů. To znamená obrovský počet pozměňovacích návrhů k tomuto tématu, k mému návrhu zprávy. A doufám, že jde o ukázku nebo oznámku toho, že kolegové a tato sněmovna má obrovský zájem obchodní aspekty východního partnerství. Musím říci, že je to velmi důležitá věc. Myslím, že tady se ukazuje také, že eh, o to mají zájem poslanci z celého spektra si, geografických eh, oblastí, profesních oblastí a podobně. Já jsem identifikoval určité okruhy pozměňovacích návrhů a doufám, že se nám podaří vypracovat kompromisy. Doufám ve spolupráci od kolegů, tak aby se nám podařilo hledat prostor pro kompromisy. Ve vhodný čas eh, navrhnu kolegům schůzku kde bychom mohli eh, tedy vyhodnotit možnost kompromisních návrhů, které připravím a vůbec eh, celou strategii pro to, jak co možná nejdříve dosáhnout pozitivního výstupu této věci. Velká skupina poznacích návrhů se týká hlubších politických, lidskoprávních, environmentálních eh, mm, aspektů zprávy, také aspektů eh, práv pracujících. Zároveň chci zdůraznit, že nebude možné zapracovat úplně všechny podněty, protože tady se pohybujeme v rámci výboru INTA, takže například problematika lidských práv si myslím, by měla stát mimo zájem našeho výboru této zprávy. Tyto aspekty totiž projednávají jiné výbory, jako je AFET. Na jednom zasedání náš cení pan předseda Moreira zdůraznil, že tato zpráva se týká obchodních aspektů východního partnerství, nikoli lidskoprávních aspektů rozvoje a vývoje v jednotlivých státech východního partnerství. Já se přidržím tohoto pokynu či této poznámky našeho pana předsedy a i nadále ve své práci na zprávě eh, se budu zaměřovat na obchodní vztahy s našimi východními partnery. Stručně vyhodnotíme pozměňovací návrhy, tedy pokud jde o témata, kterých se dotýkají. Nejprve velká skupina pozměňovacích návrhů k části zprávy se týkají Ukrajiny. Ukrajina je patrně nejdůležitějším státem východního partnerství. Jde o zemi 46 miliony obyvatel. Jak jistě víte, dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou eh, s prohlubenou a komplexní eh, zónou volného obchodu byla iniciována, byla podepsána 13. března. Eh, to znamená, že část našich poznacích návrhů tím již je zastarala. Já bych tady navrhoval kompromisní návrh, který by tuto skutečnost napravil. Několik poznacích návrhů také bylo předloženo k bodu eh, k původnímu ustanovení B, kde se zdůrazňuje to, že musíme věnovat eh, východnímu partnerství stejnou pozornost jako našim sousedům eh, na jihu ve Středomoří, tedy také na, východním, na východním pobřeží Středozemního moře. Tady byly některé návrhy, že by toto mělo být vypuštěno, toto znění s tím já nemohu souhlasit, protože eh, bychom tím nepostihovali realitu a nebylo by to ani spravedlivé k našim východním partnerům. Zástupci našeho parlamentu mnohokrát zúraznili, že arabské jaro nemůže být signálem pro zanedbávání našich východních partnerů. A toto je stanovisko, které se promítne také v mé zprávě. Mnoho poznacích návrhů se týkalo té části zprávy, která se týká Běloruska. Většina těchto poznacích návrhů se dotýká otázek, které nesouvisejí s obchodem, zejména lidských práv a politických záležitostí proto se k něm nebudu vyjadřovat, protože v této věci budu zaujímat stanovisko vyjádřené již panem předsedou. Vážení kolegové, chci zopakovat eh, vřelé poděkování vám všem za vaše předložené poznávací návrhy a slibuji vám, že příslušném čase vás pozvu na projednání těchto zmiňovaných záležitostí a doufám, že velice brzy dospějeme k pozitivnímu výsledku u této věci. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Doufám, že to zvládneme rychle, už totiž máme pětiminutový eh, sklus se schůzí koordinátoru. Takže nyní bude řečnická doba omezena a uzavírám tímto žádosti o slovo. Nejprve Keith Teller, dvě minuty, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nezlobte se. A pardon, začneme s tím zpravodaji Pavel Zálevský nejprve. Bez mikrofonu. takže on je zde vyniku. Pane Zálesky, prosím, budu hovořit polsky. Chtěl bych poděkovat z celého srdce našemu zpravodaji za vypracování této zprávy a sdílím jeho pohled v tom smyslu, že obchodní vztahy a zejména prohloubená komplexní dohody o volném obchodu představují klíčový nástroj integrace zemí východního partnerství s Evropskou unii. Tato věc má klíčový význam a já sdílím názor zpravodaje. Nicméně jsou zde určité klíčové aspekty, které si žádají naši pozornost. Patří k nim věc, která jednoznačně souvisí eh, s oblastí politiky. Tyto dvě věci bohužel nelze zcela dělit. Východní partnerství vzniklo z politických důvodů. Představa byla taková, že Evropská unie nastaví vztahy se šesti zeměmi východního partnerství formou dohod o přidružení. Dnes máme příklad Ukrajiny, to, jak eh, si vykládáme schopnost eh, zemí východního partnerství uzavírat tyto dohody, a v tomto případě také dohody o prohloubené komplexní zóně volného obchodu, eh, tak tady vidíme jednoznačně, u dohod o přidružení, že jsou vnímány nejenom Evropskou, že jsou vnímány Evropskou unii nejenom jako nástroj pro modernizaci těchto zemí a možnost pro vnášení větší eh, demokracie a právního státu do systému těchto zemí, ale jsou vnímány tak jako určitá odměna za dosažené výsledky v oblasti demokratizace a právního státu. To znamená, že tu laťku eh, nastavujeme poměrně vysoko a může to znamenat, že nejenom Ukrajina, eh, se kterou nyní máme vážný problém, ale také další země, jako je Azerbajdžán či Arménie, nebudou schopny uzavřít eh, dohodu o přidružení. Na pozadí této věce je Ukrajina, která eh, v porovnání s těmi ostatními zeměmi zažívá úžasný rozvoj nejenom z hlediska demokracie, ale také právního státu. Takže možná by bylo vhodnější zaujmout pružnější přístup, když propojujeme tyto dohody o volném obchodu s dohodami o přidružení. Možná by bylo vhodné zvážit také možnost začátkem příštího roku, že bychom zohlednili politický vývoj v těchto zemích Vezměme si příklad země jako, zemí, jako jsou Moldavsko či Gruzie, které by plnily předpoklady pro dohodu o přidružení. A ty země, kde problémy přetrvávají, tady samozřejmě musím uvést Azerbajdžán, Armenii, kterou čekají volby příští týden. Tady bychom uzavřeli s těmito zeměmi pouze dohodu eh, o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu. Totež platí pro Bělorusko. Mrzí mě, že to musím říci, ale tato země ze zjevných důvodů eh, diktátorského režimu Lukašenkova nemůže splnit předpoklady pro dohodu o přidružení, ale určitá dohoda o volném obchodu ať v té či oné podobě, by posloužila cíli modernizace a demokratizace země. Z tohoto hlediska tedy já mám dojem, že bychom měli přepracovat svůj přístup. A rád bych nabídl některé pozměňovací návrhy. Pokud je o Gruzi a Moldavsko, vezmeme nejprve tyto dvě země. Zde zpravodaj zdá se předpokládá, že by bylo možné umožnit u určitých kategorií zboží dovážených z, okup, z území okupovaného Ruskem, to znamená z dnešní Osety a Abcházie, že i na, tato, na toto zboží by se vztahovala dohoda o volném obchodě. Ta prohloubená komplexní dohoda o volném obchodu. Zpravodaj zmiňoval koncepci kvalifikovaného, tady zboží, které se kvalifikovalo ale já si myslím, že tím bychom vlastně odměňovali ti, kdo usilují o rozdělení Gruzie. Je zde ve hře ještě jedna věc. Prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu se týká ne pouze obchodu se zbožím, ale také regulativního rámce. A regulativní aspekty je možné řešit pouze, pokud určité území je součástí a spadá pod kontrolu vlády určité země, se kterou tady uzavíráme dohodu. Je těžké si představit, že Jižní Osety či Abcházie by zavedly regulativní požadavky nastavené, nastavené v této dohodě o volném obchodu. Takže to bychom měli vyloučit. Další věc, na kterou by se neměla vstávat dohoda, prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu, je oblast Podněstří, která již není součástí Moldavska. Bohužel zde není čas to do detailu projednat a doufám, že dříve nebo později bude příležitost se k tomu vrátit. Děkuji mnohokrát. Vážení kolegové, jednáme o těchto věcech již po čtvrté, pokud se nemýlím. Proběhly výměny názorů, zvážení projednání návrhu zprávy. Měli bychom se dnes omezit už pouze na diskusi o pozněvacích návrzích. Nyní dávám slovo dalším stínovým zpravodajům. George Kutaš za SAD, prosím. Am depus 17 amendamente la raportul domnului Russell, multe dintre ele uh, fiind sugestii. Děkuji mnohokrát. Pokud je o mne, já jsem eh, předložil 17 pozměňovacích návrhů k této zprávě. Některé z nich eh, jsou pohou reformulací, přeformulováním textu, eh, nepřinašejí věcné změny. Domnívám se, že Nemám. Eh, myslím si, že je důležité poukázat na zásadní roli, primární roli, kterou sehrávají evropské trhy pro některé z našich eh, partnerů eh, na východě. Některé z mých pozměňovacích návrhů dále zdůrazňují tuto věc. témata lidských práv jsou poněkud sporná, ale výbor INTA nemá ve své pravomoci lidská práva, ale například u mnoha zpráv, jakou zprávy o Kolumbii pojednávali o tomto tématu a také někteří kolegové hovořili v souvislosti s obchodem také o lidských právech. Právě proto se domnívám, že máme právo pozmě, předkládat tyto pozměňovací návrhy, dokonce se je podporovat, jestliže se domníváme, že by byly tyto pozměňovací návrhy prospěšné pro naše obchodní dohody. A právě proto podporuji svůj pozměňovací návrh ke Gruzii. To je důležitý pozměňovací návrh, také jsem ho předložil v souvislosti s přístupovou dohodou a zde v tomto pozměňovacím návrhu podporuji také dodržování standardu ILO a lidských práv. Já jsem tento pozměňovací návrh předložil znovu a také doufám, že budeme v tomto výboru postupovat konzistentně. Další bod, který považuji za důležitý, to je také kapitola o trvale udržitelném rozvoji pro regiony v rámci DCFTA a u Ukrajiny například já u Ukrajiny podporuji také stanovisko jejich svých kolegů, že bychom asociační dohodu s Ukrajinou neměli dotáhnout do konce, do, kon, do té doby, než Ukrajina provede změnu politického systému. Já očekávám od zpravodaje kompromisní pozňovací návrhy a doufám v dobrou další spolupráci. Děkuji. The other shadow is Keith Tyler, Dalším stínovým zpravodem Giftela. Děkuji, pane spra- eh, předsedo. Celkově jsme spokojeni s tím, že bylo předloženo tolik pozměňovacích návrhů, i když eh, na to mám trošku jiný názor než pan Ransdorf, ale je důležité, abychom opravdu vytvořili masivní robustní pozici. My máme obavy o situaci Bělorusku a doufám, že dospějeme ke kompromisu v této otázce. Já se domnívám, že musíme kriticky také nahlížet na tuto prohloubenou a komplexní politiku volného obchodu neboť naše EU má také cíle v oblasti e, lidských práv a to nemůžeme nebrat v potaz jenom kvůli obchodu. My doufáme, že budeme konstruktivně jednat o vytvoření kompromisních pozměňovacích návrhů se hlavním zpravodajem. Děkuji. Děkuji vám a nyní si vyslechneme komisi v této fázi. Prosím stručně. Eh. Děkuji, pane předsedo, velice rychle Chtěl bych nejprve říci, že většina těch pozměňovacích návrhů je velice zajímavá a nepředstavují žádný problém. Jenom bych chtěl podpořit to, co říkal pan Zalevsky ohledně především agendy eh, udržitelného rozvoje v širokém slova smyslu, ať už se jedná o sociální otázky nebo životní prostředí. Jsou to pozměňovací návrhy 60, 61 a 114. Pro generální ředitelství e, obchod my to vnímáme stejně. Obchod je v podstatě takovým motorem, který umožňuje šířit tyto hodnoty v partnerských zemích. Všichni víme, že dohody o přidružení e, a ta jejich obchodní kapitola je prostě určitá dohoda. Říkáme těm zemím, my vám nabízíme přístup na vnitřní trh, ale jako protiplnění vy se s námi musíte sdílet o hodnoty, což je zpráva věcí veřejných a hospodářských, takže s tím plně souhlasím. Tím se dostávám k tomu, že pak tady je jeden problematický pozměňovací návrh 28, který říká, že pokud není možné dospět k dohodě o přidružení, tak by to měla být samostatná obchodní dohoda. To by bylo ale v rozporu s naším přístupem, protože my jsme toho názoru, že dohoda o přidružení Eh, kdyby nebyla možná, ale obchodní dohoda by byla jakousi náhražkou, tak tím bychom nějak nemotivovali naše partnery, aby, aby se přihlásili k těm našim hodnotám. Tento pozměňovací návrh 28 je navíc v rozporu s pozměňovacím návrhem 59, který hájí stejný postoj, který jsem tady teď zmínil. Takže tam je třeba zajistit konzistenci. Eh, pokud jde o návrh 120 139 a 131 eh, Hovoří se o tom, že ta obchodní kapitola by mohla být eh, schválena i přechodnou prozatímní dohodou ještě před podpisem toho celého balíku eh, dohody o přidružení a DCFTA. Tady máme k tomu dost um, odpor, protože ta, to parafování dohody je na konci odborných jednání. Ale my si myslíme, že eh, ani obchodní dohoda nemůže vstoupit v platnost bez politického rozhodnutí. A politické rozhodnutí je vyjádřeno podpisem té dohody. Víte, že eh, náš komisař vždy říkal, že je pro opatření týkající se nějakých dočasných dohod nebo pro opatření, která přispějí k dřívějšímu vstupu v platnost obchodní dohody, ale to vše musí následovat až po podpisu. To znamená, v tom případě, že došlo například mimo jiné ke konzultaci parlamentu. Takže nemůžeme se držet jenom těch odborných aspektů a nechat vstoupit obchodní dohodu v platnost hned pod parafování. A pak ještě eh, jedna věc, podporuji pana Zalevského ohledně separatistických regionů. DCFTA to není jenom odstranění cel, ale také rozšíření Eh, norem společenství na celé území partnerských zemí. Tady mám na mysli eh, Gruzii či Moldavsko. A my jsme tyto země v rámci jednání požádali, aby nám řekli, jak hodlají zavést všechna tato opatření, tak, aby bylo možné eh, používat DCFTA. To je vše, děkuji. Děkuji a nyní zpravodaj, prosím o stručnost. Děkuji, pane předsedo. Once more, Thank you. Ještě jednou chci poděkovat váženým kolegům za pozměňovací návrhy pan Zalevský a pan Kutaš jako stínový zpravodajové se také na formulaci pozměňovacích návrhů podíleli. Tato záležitost není tak snadná, jak to možná vypadá. Například Ukrajina. Eh, zde se vyráběl obraný průmysl a tedy eh, byl tam velký podíl obraného průmyslu v rámci bývalého RVHP a právě proto je přechod eh, v této zemi složitý na jinou ekonomickou bázi. A potom je tady oblast Dněpropetrovsk, a v tomto podniku v této oblasti pracovalo 60 tisíc lidí na raketách dlouhého doletu. A nyní mají tam asi 11 tisíc pracovníků. A také tam bylo pět tisíc inženýrů, kteří nyní přišli téměř o práci. Takže je těžké eh, přejít na novou výrobu bez pomoci ze zahraničí a bez také dobrých obchodních vztahů s EU. A to též je možná také platné pro Bělorusko. Rozdíl eh, spočívá v tom, že v Bělorusku velké podniky nadále vyrábějí. Problém je tady s politickým rámcem. My víme, že přechod k demokracii je dlouhodobá záležitost. Je to dlouhodobá záležitost a právě proto bychom nejdříve měli přispět ke zřízení právního státu, neboť fungující demokracie pouze korunou, korunou tohoto procesu, ale nejdříve jde o to, aby se vytvořil právní stát a k tomu můžeme také přispět tak, že zavedeme jisté západní aspekty do řízení těchto zemí. Děkuji vám za vaše příspěvky k tomuto tématu a já se těším na další spolupráci s vámi. Stínoví zpravodajové se, se zpravodajem dohodli na tom, že dojde ke změně v harmonogramu to znamená, že hlasovat se bude na příštím eh, zasedání našeho výboru 29. a 30. května. Nyní končím veřejnou část naší schůze. Já vyzývám všechny, kteří se nemohou účastnit schůze koordinátorů, aby sál opustili a to, co možná nejrychleji.